Um, Dámy a pánové, zahájíme naše zasedání. Dobrý den. Začneme s naším programem. Prvním bodem pořadu jednání je přijetí návrhu pořadu jednání. Pokud nejste nikdo proti, tak přijímáme pořad jednání. Bod číslo dvě, sdělení předsedy. Jazykový režim. Dámy a pánové, dánština, řečtina, a a chorvačtina bohužel dnes není k dispozici na tomto zasedání. A dámy a pánové, prosím, přineste si své hlasovací karty a prosím asistenty, aby řekli poslancům, že od 10 hodin nás čeká velmi dlouhé eh, hlasování, takže prosím postarejte se o to, abyste měli s sebou svoji hlasovací karty a prosím asistenty, aby se postarali také o to, aby jejich poslanci měli s sebou hlasovací karty. Doporučení sdělení koordinátorů podle pravidla 205. Já budu zpravodajem o zjednodušeném postupu podle pravidla 50 u tří zpráv. Je to zrušení některých e, legislativních aktiv v oblasti svobody, bezpečnosti a justice a potom v oblasti policejní kooperace, soudní spolupráce v trestních věcech. A Repost eh, z SAD bude stát stanovisko k zprávě výboru TRAN o um, civilním letectví. Potom je zde ad hoc delegace Libe. Koordinátoři se rozhodli, že chtějí autorizaci pro vyslání devíti členů výboru Libye do Turecka, do Istanbulu a do indického New Delhi v 15. týdnu roku 2015 v souvislosti s probíhající legislativní činností v oblasti vízového balíčku. Podporuje výbor eh, toto doporučení? Děkuji. Doporučuje. Kolegové, dostávám se k bodu číslo 3. A to je prezentace eh, právní služby. Je to přístup ombudsmanky k druhé zprávě o eh, dohledu v souvislosti TFTP, dopis adresovaný Martinu Šulcovi. Dámy a pánové, posledně jsme měli zde výměnu názorů s ombudsmankou paní O'Reilly. Eh, v souvislosti s dopisem o přístupu k dokumentům v souvislosti s TFTP a výbor si zažádal právní službu o právní stanovisko a nyní bych rád dával slovo zástupcům právní služby. Takže pan Pasos má slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno. Dobré ráno všem. Mám tu čest zde před vámi hovořit a měl jsem možnost zde s vámi již hovořit dříve, když byla nově zavarena Lisabonská smlouva v souvislosti se zamítnutím dohody SWIFT v vašem výboru a nyní je má druhá SWIFT dohoda, já ji říkám druhý SWIFT a ne TFTP, pokud dovolíte. Začal bych tím, že bych uvedl něco k souvislostem a pak se zaměřím na tři hlavní otázky, které jste nám položili. Položili jste nám těch otázek pět, ale já si myslím, abychom ušetřili čas, tak se zaměříme na ty tři nejdůležitější. V roce 2010 byla uzavřena tzv. dohoda SWIFT z USA, EU a e USA, kdy tady Evropská unie předává do USA finanční údaje ministerstvu financí. A podle článku 4 této dohody Europol má za úkol ověřit, zda tyto žádosti eh, z USA splňují specifická kritéria pro předávání těchto dat. A eh, paní Inetfeld z vašeho výboru si přála přístup k dokumentu Interpolu orgánu dohledu, to je druhá speciální zpráva, kde jsou důvěrné informace pocházející z USA a jsou důvěrné ve stupně tajné. A USA odmítli poskytnout tento dokument a proto Europol odmítl paní Inetfeld přístup k těmto, tomuto dokumentu. Na základě tohoto zamítnutí ze strany Europolu se paní Edfeld obrátila na ombudsmanku, a, který zahájil šetření a úřad ombudsmana tedy zjišťoval, zda Europol správně uplatňoval pravidla. Bylo to šetření končilo 2. září 2014. A úřad ombudsmana chtěl přístup ke zprávě společného eh, orgánu dohledu, ale to bylo zamítnuto, protože americké orgány eh, nedovolily přístup eh, úřadu ombudsmana tomuto dokumentu. A proto nebylo možné určit, zda ten obsah zprávy umožnil to zamítnutí zveřejnění nebo ne. A tímto výsledkem ombudsmanka uzavřela šetření a poslala dopis předsedovi parlamentu s vysvětlením, proč byl tento případ z její strany uzavřen a navrhla, aby parlament zvážil různá témata v tomto případě, včetně toho, zda je přijatelná, aby se uzavíraly dohody s cizími vládami, které podkopávají mechanismy, které jsou zakotveny v evropských eh, smlouvách o evropské exekutivě. Takže toto je vlastně ta otázka, s níž jste se obrátili na právní službu. Položili jste pět otázek a já bych se zaměřil na tři následující. Takže za prvé, jestli vždy požadujeme souhlas toho původce. Eh, za druhé technické modality, eh, které jsou v dohodě SWIFT a zda je můžeme využít to, abychom zamítli přístup veřejnosti či ombudsmana. Třetí otázka. To je otázka číslo pět ve vaší žádosti. To se týká toho, zda ombudsman podle evropského práva má právo důvěrného přístupu k informacím eh, za účelem vykonávání svých eh, úkolů. Takže k té první otázce, zda eh, souhlas původce je vždy požadován. Já si myslím, že tady musíme odlišovat povahu dokumentu a toho původce. Když se bavíme o nějaké třetí straně, tedy o třetím státě a o dokumentu, který je teda, tedy utajněn v tomto svátě, tak v tomto případě je povinen poskytnout eh, svůj souhlas. Eh, máme několik eh, právních podkladů. Článek 46 rozhodnutí Europolu a potom článek 12 rozhodnutí Rady z 31 března 2011 o bezpečnostních eh, opatřeních či pravidlech pro eh, utajené dokumenty. Takže ten článek 46 eh, Europolu, rozhodnutí o Europolu, říká, že je potřeba uplatňovat principy a standardy bezpečnosti, které byly stanoveny nařízením Rady o utajených informacích EU. To tedy znamená, tohleto ustanovení odkazuje na rozhodnutí Rady tam je takzvané Havva. Eh, článek 12. Rozhodnutí rady o bezpečnostních pravidlech. Tam eh, velmi jasně hovoří tedy o souhlasu původce. Ten článek 12 říká, že pokud původce utajené informace není rada, generální tajemník rady si vyžádá písemný souhlas původce o uvolnění této informace. Toto ustanovení tedy platí eh, bez pochyb pro Europol, protože to předpokládá v tom článku 46 rozhodnutí o Europolu a z toho důvodu Europol si musí vyžádat souhlas původce, v tomto případě tedy USA, předtím než ty informace zveřejní či uvolní. Druhá otázka, kterou jsem chtěl zodpovědět, a ta se týká těch technických modalit dohody SWIFT. Ty jsou zmíněny v článku 4 odstavci 9 dohody, který eh, říká, že strany společně budou koordinovat, co se týče technických modalit, které jsou potřebné pro podporu Euro, Europolu a jeho verifikačního procesu. Část těchto technických modalit, ta, která je důležitá, to je část D. A ta říká, že žádná informace předávaná eh, ministrem financí USA může být sdílena členskými státy EU nebo s eh, kýmkoliv jiným bez výslavného písemného oprávnění eh, tohoto ministerstva USA. My jsme si to důkladně prostudovali, všechny tyhle ty modality, a dospěli jsme k závěru, že tady jde o administrativní uspořádání, které nemůžeme považovat za právně závazné. Ty technické modality byly uzavřeny komisí a v podstatě jediné, co k tomu říká evropské právo, je, že máme článek 2.18, který hovoří o uzavírání mezi, mezinárodních dohod. K tomu dává eh, souhlas parlament a potom rada uzavírá tu dohodu na základě toho. Takže tyto technické modality nemůžeme považovat jako právní základ, pro to, aby tam došlo k tomu zamítnutí Europolu. Když si přečteme fakta, také v rozhodnutí um, úřadu ombudsmana, prostě je pro nás jasné, že to není závazné. Pokud si tedy ustanovíme ten princip eh, souhlasu původce, předchozího eh, ehm, souhlasu původce, tak si myslíme, že jsou jiné právní akty, které oprávňují uplatňování tohoto principu, tedy toho souhlasu předchozího, které nejsou technické modality. Takže pro nás ty technické modality jsou pouze administrativní či správní dohodou bez eh, právně závazného dopadu. Eh, nyní docházím k té třetí otázce, které jsem se chtěl věnovat, a to je asi nejdůležitější, ta se týká pravomocí ombudsmana. To je tedy otázka číslo pět, eh, kterou jste položili. Eh, ptali jste se, zda ombudsman má vždy právo na eh, utajený přístup k dokumentům, aby mohl řádně vykonávat své povinnosti. Takže v, této, v tomto konkrétním případě jde o to, zda Europol mohl zamítnout ombudsmanu přístup k zprávě dozorčí rady, protože USA neposkytlo povolení k uvolnění těchto dokumentů. Je pravda, že tato situace není stejná jako přístup veřejnosti podle eh, ustanovení 1049 eh, toho eh, pravidla o Europolu. Důležitý rozdíl je, že ombudsman je zavázán mlčením a může tedy uplatnit eh, speciální přístup. Protože v případě, že se dostane k nějakému utajenému dokumentu, musí i nadále jej udržet v tajnosti. Takže ta situace je jiná, ale co se týče té konkrétní otázky, zda ombudsman má vždy právo přístupu k utajeným dokumentům, dospěli jsme k závěru, že práva ombudsmana přístupu k dokumentu nejsou absolutní. Je to jistě právo, které všeobecně musí eh, respektovat evropské instituce, agentury a strany, ale může tam dojít k výjimkám. Eh, k, těm, k tomuto závěru jsme dospěli na základě tří eh, aktů. Za prvé, eh, stanovy ombudsmana. Eh, článek 3, odstavec 2 říká, že komunitární instituce a orgány mají povinnost poskytovat ombudsmanovi jakékoliv informace, o které si požádá, a poskytnout přístup k daným dokumentům či souborům či složkám. Dostup, dostupnost eh, utajených dokumentů, zejména citlivých dokumentů, eh, bude ve shodě s pravidly o bezpečnosti komunitárních eh, organizací či ehm, orgánů, kterých se to týká. Eh, tahle ta poslední věta je důležitá, protože eh, podle nás eh, v podstatě naznačuje, že některé investigativní pravomoci ombudsmana se tedy mohou vztahovat i na Europol. Ty pravidla o bezpečnosti jsou ještě jasnější ve francouzské verzi těch stanov ombudsmana v tom článku 3.2 tam je zase řečeno, přístup k informacím e, v případě citlivých dokumentů je podřazen respektování nařízení o utajení dané instituce. E, to je tedy e, první akt, na který se odkazujeme, kde tedy je jasné, že to právo není absolutní. Potom máme článek 46 rozhodnutí o Europolu, o kterém už jsem hovořil, tam stojí, že je, Europol musí uplatňovat eh, všechna ta ustanovení, která eh, mu ukládá rozhodnutí Rady o bezpečnosti a Potom máme článek 12 rozhodnutí Rady o bezpečnostních pravidlech pro ochranu utajených dokumentů EU. A tento článek 12 jasně říká, že je nutný písemný eh, souhlas eh, původce, pokud eh, původcem není rada, pokud je to třetí stát. Takže, pane předsedo, na základě těchto těch tří právních ustanovení jsme dospěli k závěru, že jsou možné výjimky z přístupu ombudsmana k těm utajeným dokumentům evropských institucí a orgánů. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Pasasovi. Pouze e, jedna poslankyně se hlásí o slovo Sofie Inetfeld. Pokud ne, uzavírám seznam řečníků. Ještě pan Díaz Demera. Dobře. A Cornelia Ernst. Takže teď e, uzavřeme seznam řečníků. Nejprve Sophie, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Pasosovi za tuto prezentaci. Eh, já pořád ještě mám několik nezodpovězených otázek. Ta první z nich se týká eh, vlastně obsahu toho dokumentu. Hovoříme tady o eh, zveřejnění nebo nezveřejnění, nebo odha- o zpřístupnění nebo nespřístupnění. A mě by zajímalo, jaká je možnost částečného zpřístupnění protože utajit celý dokument, prohlásit ho za důvěrný kvůli nějaké jedné větě nebo pár větám, které se týkají materiálu pocházejícího ze Spojených států, podle mého názoru je poněkud přehnané, ale mám několik otázek, které jsou eh, principiálnější. Začínám si říkat, jestli vaše hodnocení je správné eh, ohledně toho, jaké mechanismy nám zbývají k tomu, abychom dohlíželi na dodržování eh, mezinárodních dohod. Protože náš protějšek, v tomto případě USA, ale příště to může být Rusko, protože budeme uzavírat dohodu s Ruskem, Katarem, Spojenými Arabskými Emiráty ohledně PNR a jak budeme dohlížet na plnění těchto dohod. A další eh, zásadnější otázka je, kdo dohlíží na utajování dokumentů. Eh, jak my to můžeme napadnout? Možná, že v tomto konkrétním dokumentu není vůbec nic zajímavého, ale my nemáme jak to zjistit. Eh, já už jsem šla k soudu několikrát a klidně to udělám znovu, i když mě to přestává bavit a já je nejspíš taky přestávám bavit, ale zdá se, že je to jediná cesta, kterou, která zbývá evropským občanům k tomu, aby napadali takovéto věci. Já jsem neformálně hovořila s americkým velvyslancem před pár týdny a on říkal, e, vůbec se o to nestarejte, protože ani Evropský soudní dvůr nebude mít přístup k těm dokumentům, pokud my nebudeme chtít. A já si opravdu začínám říkat, jaká práva my, evropští občané, ještě máme. A e, jak je možné, že třetí země, přestože přátelské, ale jednou to nemusí být přátelská země, určují e, jaksi e, jurisprudenci Evropského soudu nebo i kompetence Evropského ombudsmana. To mě opravdu šokuje. A jenom to zdůrazňuje, jak je důležité to loňské usnesení o výroční zprávě o transparentnosti. Naléhavě nutně potřebujeme mechanismy k tomu, abychom nějak dohlíželi na utajování dokumentů, abychom je mohli napadat. Ta cesta přes Evropský soudní dvůr by neměla být jedinou, která je nám k dispozici. Pokud jde o kompetence ombudsmana, tak eh, tady si myslím, že je na ombudsmance samotné, aby eh, to napadala a mě by velice zajímalo, jaká jsou tady bezpečnostní pravidla. Já mám pořád ještě pocit, že jsme nevěd, neviděli jsme ten dokument, víme pouze to, co nám autoři dokumentu říkají. Takže to je spíš taková mocenská hra. Jde tady o to, že Evropskému parlamentu a ombudsmanu někdo říká, kde je jejich místo, místo, aby oni mohli chránit něčí zásadní zájmy. A mně se tady tato hra příliš nelíbí. Kromě toho my máme zvláštní vztah s ombudsmankou, takže je v našem zájmu zajistit, aby její kompetence a práva Evropského parlamentu e, nebyla e, přílišně e, a nesprávně omezována. Kromě toho bych ráda slyšela nějaké informace od právní služby ohledně toho, jak zajistíme správné mechanismy pro dohled, protože já začínám být zoufalá. Není možné, aby pokaždé občan musel jít k Evropskému soudnímu dvoru. Potřebujeme nějaký systém dohledu pro Evropský parlament. Děkuji, pan Diaz Demera. Děkuji vám. Já bych chtěl říct dvě věci. Nejprve myslím si, že eh, odpovědi eh, právní služby eh, jsou zdařilé, děkuji za ně. A za druhé bych chtěl říct něco Sofii. Může to pro ní být užitečná informace. Pokud jde o tu právní zprávu, potřebujeme tedy souhlas původce. Neboli Potřebujeme souhlas k tomu, abychom měli přístup. A článek 46 eh, hovoří o rozhodnutí Karsel. Eh, a článek 12 eh, Článek 12 rozhodnutí rady hovoří o utajování informací. A já s tím vším souhlasím, ale pokud jde o technické modality, které jsou nám k dispozici, tak ty jsou velice křehké, abych tak řekl. Pokud jde třetí stranu, o třetí stranu té zprávy, a to e, jsou práva ombudsmana a kompetence ombudsmana, tak zase podle této právní zprávy ty kompetence jsou omezené. Ombudsman má právo přístupu, ale to je omezeno e, článkem 3.2 e, vlastního kodexu ombudsmana. A pokud jde o tu informaci pro Sofii, tak já si myslím, Sofii, že si musíme uvědomovat, že v tuto chvíli eh, jsme v legislativní fázi, vypracováváme eh, lepší nařízení pro Europol, eh, které by dalo Europolu více právní konzistentnosti. Prostřední, lepší tedy než to rozhodnutí rady, které existuje nyní. A do toho nařízení bude patřit i parlamentní kontrola eh, nad Europolem. My eh, pracujeme intenzivně na, eh, tomto, na této legislativě, protože chceme, aby Europol byl pod parlamentní kontrolou. A až bude existovat tato legislativa, tak vás to bude moci ujistit, pokud jde o ty vaše obavy. Ale budou tu zase určitá omezení. A jde tady o to, že velkou překážkou bude státní tajemství já jsem dlouho byl poslancem našeho národního parlamentu a v mém parlamentu, v ostatních parlamentech je to určitě podobné, máme oficiální výbor pro eh, utajení. Je to omezený výbor, velice malý, ne všechny politické skupiny jsou v něm zastoupeny Nicméně tento výbor má přístup k celé řadě informací, které, jsou, které se týkají státní bezpečnosti, ale ne ke všem informacím, které se týkají státní bezpečnosti. Takže abych e, to uzavřel, e, pane předsedo, tak myslím si, že určitou, odpo, určitou odpovědí na vaše obavy by mohl být ten nový kontrolní výbor podle nového nařízení o Europolu. Mohl bych zmínit, pane Diazidemera, že e, to, to je zásadní aspekt nařízení o Europolu, na kterém pracujete. E, zmínil e, minulý týden na schůzi rady v Rize a řekl jsem, že je potřeba urychlit trialog tak, aby ta práce mohla být dokončena. Myslím si, že tato část, která se týká transparentnosti, je zásadní složkou toho nového nařízení, takže děkuji, že jste to zmínil. A posledním řečníkem je eh, Cornelia Ernst. Děkuji, Klode. Ano, myslím si, že pokud toto teď poslouchají naše občané, jak to tady probíhá, tak si asi budou klást určité otázky. Například, nakolik se vůbec dostáváme k nějakým reálným informacím a také jako úplně běžným informacím. To, co bylo dříve klasifikováno jako důvěrné, co se dalo tušit, vlastně vůbec důvěrné nebylo, protože ta důvěrnost se odehrává podle principu absolutní své vole a důvěrnost se musí spojovat také s určitým pojmem. Když je tam USA, tak je to automaticky důvěrné, ať už je to cokoliv, jakmile je to prostě nějaký dokument v této souvislosti, tak je na tom naražené to razítko důvěrné. A je to pro mě naprosto svévolný akt, je to něco, co nemůžete nikomu vysvětlit. Zkuste to venku svým občanům vysvětlit, že nařízení o Europolu je důležité a já považuji Europol za důležité a e, nařízení o Europolu je také důležité. My neodmítáme Europol, ale jak můžeme zrealizovat takovéto nařízení o Europolu, a nastolit parlamentní kontrolu, kterou si přejeme, protože to jsou opravdu dobré plány, když nakonec stejně vím, že vůbec žádné informace nedostanu. To je svým způsobem takový fíkový list, taková zástěrka. My si tady něco předstíráme sami sobě a obelháváme i lidi venku, když říkáme, no tak to prostě je. To prohlášení o důvěrnosti, tak jak to probíhá dosud, je naprosto náhodné a své volné. Mě by zajímalo, jaké jsou tam u toho principy, jak s tím zacházet. A když ani ombudsman nebo ombudsmanka nemohou se informovat o všem, nebo že obdržet veškeré informace, je ty důvěrné, jak pak má pracovat a jakou možnost pak máme ještě se někoho na něco přeptat, dostat se do kontaktu s někým, kdo je schopen něco zjistit. Otevřeně vám říkám, že toto je opravdu chybějící právo parlamentu, je zde parlament obcházen, každý prach obyčejný parlament, nejenom eh, celostátní, ale i lokální, třeba u nás v Sasku, máme možnost si alespoň v nějaké místnosti přečíst důvěrné dokumenty. A to je něco, co je nám zde upíráno. A to je pro mě naprosto neakceptabilní a snižuje to také moji důvěru v naší činnost zde. Já jsem přesvědčená Evropanka, ano, ale jak mám s občany hovořit o těchto věcech, když zde je tak neuvěřitelně vzrůstající skepse vůči Evropě? Naroste právě v těchto souvislostech tež. Děkuji. Thank you, Cornelia. Děkuji, Cornelie. Měli bychom uzavřít tento bod, protože nás čeká hlasování, nemůžeme to příliš posunout a máme ještě další významné téma na pořadu jednání. Sofie chce ještě trochu zareagovat rychle a potom dáme slovo právní službě. Takže prosím, Sofie, krátce, jenom několik vteřin. Eh, mě by zajímalo, kdyby právní služba nám něco více řekla o vyhodnocení eh, té americké delegace, se kterou jsem hovořila. Eh, o tom, že stejně mohou omezit přístup k dokumentům Evropského soudního dvoru protože pokud je tomu tak, tak pak už vůbec nemůžeme eh, se nějakým způsobem eh, postavit proti eh, tomuto problému. Tak já teď dám slovo ještě právní službě. Velmi stručně, já budu opravdu velmi stručný, takže jenom bych chtěl ujistit paní Intveld, že nás vůbec neunavuje. Naopak, jsme rádi, když nám dává takovéto zajímavé podněty pro přemýšlení. Vaše práce byla velmi důležitá eh, pro to, abychom zlepšili přístup k dokumentům. Abych odpověděl konkrétně na vaše otázky, tak eh, si myslím, že, jste napr- že máte naprosto pravdu o tom částečném uvolnění informací to je něco, co musíme Europolu vysvětlit. Mohou z toho vzniknout dva dokumenty. Jeden e, bude tedy s tím vstupem původce a druhý bez něj. Takže ta první část, tam vůbec není problém, proč žádat o souhlas. Ty další otázky jsou trošku komplikovanější jak kontrolovat uplatňování mezinárodních eh, dokumentů. Já si myslím, že se musíme prostě podívat potom na ty mezinárodní dokumenty, ve kterých, eh, o kterých se vyjednává. Protože mezinárodní dokumenty eh, převažují nad, mají převahu nad zákony EU podle článku 2.16.2. Takže pokud eh, máme mechanismy podle mezinárodních dohod, které poskytují parlamentu možnost eh, kontroly, tak eh, je určitě to cesta, kterou bychom se měli vydat. K poslední otázce, která se týká soudního dvora soudní dvůr nevyžaduje v zásadě přístup k dokumentům třetího státu. To není jejich práce. Oni to, co dělají, rozhodují o právnosti nějakého aktu, který byl přijat institucí či orgánem eh, v Evropské unii. Eh, v případě Europolu tam eh, je prostor pro soudní kontrolu, který neexistoval dříve, takže vy, když si vyžádáte přístup k dokumentu Europolu, oni vám to zamítnou, můžete se obrátit na soud. Také děkuji za otázky paní eh, Demery a Cornelie Ernst. Ehm, neptali se konkrétně na nic mě, takže eh, tady své, eh, svůj projev zakončím. Děkuji za pozornost. Thank you very much, Mr. Passos. Děkuji mnohokrát, pane Passosi. Ehm, tady byly obsahové záležitosti, které ještě nadnesu na koordinátorech. ty se týkaly i třeba právních věcí, takže eh, já to nadnesu na koordinátorech a potom se vrátím k těm bodům o transparentnosti, ohledně, na základě transparentnosti, až eh, budu mít k tomu něco více. Teď přecházíme k dalšímu bodu. Eh, kolegyně Barbara převezme předsedání aspoň na několik minut. Já jenom uvedu následující bod. Tady je zpravodajka Natalie Grisbeck, jde o posílení některých aspektů prezumce neviny. Eh, asi víte, že to je součástí balíčku tří směrnic eh, trestního práva, kde je třeba ehm, tlumočení či překladů K postupu bych chtěl říci, že návrh komise byl eh, předložen v roce 2013. Libe v minulém mandátu pracovala na tomto dokumentu, byl předložen, byla předložena zpráva dneska zpravodajka Natalie Grisbeck zase předloží návrh svůj, své zprávy. Eh, stanovení, takže lhůta pro předložení pozměňovacího návrhu je 13. února ve 12 hodin a nyní dávám slovo Natalie Grisbeck, aby představila svou zprávu, prosím. Merci Claude. Merci, donc... Euh... Děkuji, Claude. Možná bych trochu nastínila kontext. Byla to pro mě velká čest. V posledních měsících eh, se setkávat a číst různé podklady, tak abych vám zde nyní mohla předložit ten návrh týkající se presumce neviny. Jak už říkal Klot, je to návrh většího balíčku procesních práv, který předložila komise v listopadu 2013 a jsou zde tři návrhy směrnic, a jsou zde eh, pra, podpora právníků, eh, právní řízení mladistvých a soudní řízení mladistvých a to resumce neviny tak aby bylo možné zde vlastně do, doplnit ten arzenál nástrojů, které Evropská unie má v oblasti práva. Jsou to podle mého názoru a podle názoru komise opravdu klíčové dokumenty. Jde o zaručení spravedlivého procesu, o zaručení procesních práv, tak jak je tomu i v různých evropských dokumentech, jako například také v Evropské listině základních práv a Evropské umluvě o lidských právech, jak všichni víte. Hej. vítám návrh komise, tento návrh o presumci neviny, protože presumce neviny je základním právem, je velice důležitým právem, eh, které má zabránit nespravedlivému trestnímu řízení tento návrh je také o to důležitější tím, že dnes příliš často musíme konstatovat, že v některých členských státech Evropské unie já vlastně podkopávám ten princip presumce neviny a v části bývají omezená práva účastníků trestního řízení obviněných a obžalovaných. E, komise zde zvolila poněkud minimalistický přístup a některé ty návrhy si jistě zaslouží určité zlepšení, protože, jak už jsem říkala, ten přístup byl dosti minimalistický. Například tam, kde je možné využívat ze strany orgánů nátlaku k získávání důkazů. Proto zpráva má 44 pozměňovacích návrhů týkajících se výchozího textu a obecným cílem je eh, podezřelé a obviněné lépe chránit a také lépe harmonizovat evropská pravidla. Jsou zde tedy takové pět hlavních okruhů ve směrnici. Za prvé chtěla jsem upřesnit eh, rozsah platnosti směrnice, rozsah platnosti v z osobního hlediska, to znamená, že směrnice má platit i pro právnické osoby, protože je třeba k ním přistupovat se stejnou integritou jako k osobám fyzickým. Za druhé, platí směrnice také pro osoby, které jsou vyslýcháni jako svědci a mohou se v průběhu řízení a e, vyšetřování stát sami podezřelými. Potom ještě stále k rozsahu platnosti směrnice z hlediska času zde navrhuji, aby se u té časové působnosti aplikovala směrnice ve všech fázích řízení, od podezření až po pravomocné ukončení řízení. Potom je zde materiální rozsah působnosti, aby byla směrnice aplikována, když se jedná o takzvané trestní věci, tak, jak je to definováno v Evropské umluvě o lidských právech. Potom článek 4 návrhu směrnice, kde je základní ustanovení, jehož cílem je chránit podezřelé je zde velmi minimalistická formulace tohoto článku a podle mého názoru Eh, obsahuje dostatek informací o aplikování této ochrany a proto navrhuji eh, přesněji definovat obsah tohoto článku a také osoby a orgány, eh, pro které platí toto pravidlo. Navrhujeme, aby členské státy vydaly náležitou legislativu, aby se zabránilo jakémukoliv omezování presumpce neviny. Samozřejmě musíme ctít také eh, práva svobodného vyjadřování médií. zaznívalo to s setkání eh, poslanců i na slyšení, které jsme zde organizovali. Máme celou řadu příkladů z nedávné doby tohoto rizika. Že tedy by mohlo docházet k omezování presumce neviny. Potom otázka důkazního břemena, která je na straně obžaloby. A zde by mělo být to pravidlo indubio pro reo. Tedy jakákoliv pochybnost by se, o vině by se měla vykládat ve prospěch obžalovaného. A pokud zde v tomto článku 5 máme obrácení z něho břemene, tak je těžké to akceptovat, protože to spochybuje ten princip indubio pro reu. Za čtvrté jsem chtěla pohovořit o svých návrzích, které usilují o posílení těch ustanovení, které umožňují právo nevypovídat, právo odmítnutí výpovědi a právo nespolupracovat. Ten návrh komise jde tím směrem, že právo nevypovídat neznamená, že by to snad mělo být nějak problematické. Jde o to, aby když obviněný nebo obžalovaný nevypovídá, aby z toho soudce nevyvozoval žádné závěry o vině. To je tedy jedna z věcí, která mi velmi leží na srdci. Každý důkazní prostředek, který byl získán a došlo přitom porušení toho práva nevypovídat nebo se neobvinovat, mělo být neplatný, to je důležité. A za páté, tím se dostávám k závěru, je to právo účastnit se svého procesu. Zde v návrhu směrnice je uvedena možnost zlepšit stávající míru ochrany tam, kde je přípustné řízení v nepřítomnosti, by se to řízení v nepřítomnosti mělo omezit co nejvíce. Dovolte mi na závěr říci, že vítám, že ta směrnice je krátká, stručná, jasná, že zde jde také o ochranu základních práv a přeji se, abychom společně vypracovali jasnou solidní zprávu, která bude mít ambiciozní cíle ze strany parlamentu, tak, aby byly usnadněny následující kroky ve spolupráci s radou. Já vám děkuji za pozornost a ráda si vyslechnu vaše návrhy. Děkuji. Děkuji, Natalie. Ano, je to tak, tak skoro jako choreografie. Právě se vracím a omlouvám se, že mi e, unikla e, vaše prezentace, protože se vyskytlo něco naléhavého. Děkuji Barbaře, že, mě že za mě zaskočila. Takže teď, kolegové, otvírám diskuzi. Neomlouvám se. E, nejprve si vyslechneme Evropskou komisi. Olivia Tell nejprve. Děkuji, pane předsedo. Jménem Evropské komise bych chtěl poděkovat paní Griesbeck eh, za návrh zprávy k návrhu komise. Jsou tady eh, samozřejmě dva aspekty. Právo na presumpci neviny a právo účastnit se soudního řízení. Pokud jde o presumpci neviny, eh, tak ta se samozřejmě týká všech veřejných úřadů a je to princip, který je zaručen v právu na řádný soud. Komise velice vítá návrh zprávy, staví se k němu velice pozitivně a je na něm vidět, že chce posílit tato práva. Komise samozřejmě pouze nevyjmenovává eh, nejdůležitější eh, případy, nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, ale eh, je to i krok, který jde dál. Chceme, aby tato problematika byla efektivně uplatňována v členských státech. Jde nám o uplatňování práva mlčet a práva neobvinovat sebe sama protože v případě, kdy jsou získány důkazy porušením práva mlčet, tak by měly být nepřípustné. To je klíčové. A dalším aspektem našeho návrhu je eh, harmonizace nebo spíše zavedení minimálních standardů eh, v oblasti práva účastnice eh, trestního řízení což je velké zlepšení současné situace v Evropské unii. A konečně chtěl bych zdůraznit, že e, komise e, bude velice úzce spolupracovat se spravodajkou i s výborem LIBE, tak, abychom mohli tuto zprávu schválit co nejrychleji. Jde totiž o text, který bude chránit občany. Budeme s vámi pracovat velice otevřeně i na aspektech, které zatím nejsou v návrhu komise. Děkuji za stručnost. Máme čtyři žádosti o slovo a v 10.10 10 musíme hlasovat, vážení kolegové. Takže prosím vás všechny, abyste se vyjádřili stručně a výstižně. Nyní prosím radu. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Paní Griesbeck, děkuji vám za tuto průběžnou zprávu, neboli tedy návrh zprávy, který máme nyní před sebou. Jak víte, Rada zkoumá návrh komise ohledně posílení eh, prezumpce neviny a práva účastnit se eh, trestního řízení. Došlo k tomu v eh, italsk- italského předsednictví v druhé polovině minulého roku. Během diskuzí v Radě se ukázalo, že velká většina členských států se k návrhu komise staví poměrně pozitivně a je pro přijetí této směrnice. Rada nicméně je toho názoru, že je zapotřebí učinit určité změny v textu. Text odsouhlasený radou, byl odsouhlasen radou v prosinci a já můžu s radostí oznámit, že několik návrhů od paní Griesbeck jde stejným směrem jako text rady Například úvodní ustanovení 17. I tam e, se rada domnívá, že e, není příliš šťastná formulace návrhu. Paní Grisbeck navrhuje smazat e, celý tento bod. Rada ten text přeformulovala a nyní tam máme nové úvodní ustanovení 28. Zároveň, eh, jak už se zmínila paní Grisbeck, je tu jeden aspekt, kde jdeme trošku jiným směrem a jde tady o eh, odkaz na spolupráci respektive odkaz na vynucování e, faktů. E, tady e, také rada zastává poněkud jiný názor. V určitých případech už jsou důkazy získané jinými způsoby a soud, respektive soudce by měl být schopen zohlednit to, že podezřelý nebo obžalovaný mlčel a neposkytl žádné informace, které by mohly vést k jiným závěrům než těm, které byly vyvozeny z důkazů Eh, obdržených jiným způsobem. Chtěla bych eh, ve svém příspěvku zmínit dva, tyto dva body a obecně vzato eh, přístup zpravodajky a přístup rady jsou eh, si velice blízké a myslím si, že všechny tři instituce budou schopny pracovat intenzivně a plodně a dospět k velice dobrému konkrétnímu výsledku a to ve velice dobrém časovém horizontu. Takže ještě jednou děkuji vám za slovo. Děkuji. Tak teď, vážení kolegové, eh, začneme s Birgit Zippel. Eh, děkuji, pane předsedo. A chci také poděkovat paní zpravodajce Grisbe, která předložila opravdu rozsáhlou zprávu a má zde mnoho podnětů stínových zpravodajů, které už zapracovalo. Ve návrhu zprávy také je vidět jasně, že návrh komise, tak jak je nyní předložený, není úplně nejvhodnější pro to, aby zaručil minimální rozsah procesních práv. Je tam celá řada vágních formulací, různých výjimek, které by možná spíše vedly k tomu, že členské státy obdrží možnost obcházet určitá práva. Takže zde bychom to měli formulovat jasněji. To se týká také toho rozsahu působnosti. Zde vítám, že zpravodajka ho chce rozšířit například na všechna řízení, která pracují nějakým způsobem s restriktivními opatřeními a mohly by vést k odnětí svobody a také rozšíření na svědky, kteří by se v průběhu řízení mohli případně změnit v obviněné. To také podporujeme. Podporujeme také změnu týkající se Eh, to uspořádání záležitosti kolem jednotlivých práv. Obrácení důkazního břemena je rozhodně neakceptabilní, to platí také o eh, přípustnost donucovacích prostředků, to my jako parlament nepodpoříme a nemůžeme také podpořit takové požadavky, které by vedly k tomu, že důkazy, které Eh, by byly získány porušováním práv, by byly v řízení připustné. Důležité je, že nesmí nastat to, že než dojde k pravomocnému osouzení, by lidé byli veřejně prezentováni jako viní, protože to spochybňuje presumpci neviny. A už v minulosti jsme zažili řadu případů, kdy neformální předávání informací médiím právě podkopávalo to, to pravidlo presumce neviny. A proto musíme zvážit, jaká pravidla zde můžeme zavést k tomu, abychom tomu nadále bránili. Takže určitě v té zprávě budou ještě nějaké změny, ale tím, že paní zpravodajka už odvedla mnoho práce, tak v tom nevidím velké problémy a věřím, že v příštích týdnech vypracujeme společně dobrou zprávu. To je také nezbytné proto, abychom vůči radě eh, měli silnou pozici a prosadili vysokou míru ochrany eh, podezřelých, obviněných a obžalovaných. Děkuji. Vážení kolegové, musíme uzavřít eh, tento bod, protože budeme hlasovat, takže prosím, opravdu dodržejte řečnickou dobu. Nyní stínový zpravodaj za GUE, eh, pan Dion. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Domnívám se, že návrh zprávy paní zpravodajky vypadá opravdu velmi dobře. Jsou tam velice dobré prvky a velice se mi líbí nalezená řešení v souvislosti s médií, a jde o to, že stát aktivně nemá dávat na veřejnost aktivně nějaké informace, které by podkopávaly princip eh, presumce eh, neviny. A také souhlasím s tím přístupem k těm, tomu donucování. A já mám jenom návrh. Příští týden bude štrasburský, takže ta eh, lhuta 13. února je velice těsná, jestli tomu rozumím správně, ta lhuta pro pozměňovací návrhy. Abychom se k tomu mohli postavit pečlivě, chci požádat, jestli bychom tu lhutu nemohli o týden posunout dále, tak aby se na to mohl každý řádně podívat, protože by to jistě zlepšilo kvalitu pozměňovacích návrhů. A jsem přesvědčen, že pak budeme moci jednat velmi rychle, protože Eh, ten přístup zde v, té, v této naši, naší skupině je opravdu jednotný. Ano, ten termín je velice eh, těsný, nevím, jak se podaří termín prodloužit, eh, zeptáme se zpravodajky. A není za EKR stínový zpravodaj. Dámy a pánové, vážení poslanci, nepanuje pochybnost o tom, že akceptujeme presumpci neviny. To je také pevný princip polského trestního práva. Děkujeme paní zpravodajce Griesbeck, ale chceme také říci, že zde je e, významný rozdíl mezi pozicí paní Griesbeck a pozicí komise také co se týče návrhu zprávy. Takže my zde máme určité pochybnosti. Existuje určitý radikální výklad presumpce neviny. Takže to neodpovídá některým právním tradicím v některých zemích. Může také dojít zahájení trestního řízení. A tady nejde o presumci neviny, ale o systémy trestního práva v jednotlivých státech, které musí fungovat účinně. Ne. Nelze to aplikovat ve vztahu k svědkům, tak jak se to aplikuje vůči obviněným. Svědek se musí vyjádřit, protože jinak je řízení zastaveno nebo spochybněno. A toto široké pojetí jaké prezentuje paní Grisbeck, například v oblasti právního práva, by to potom přešlo do práva trestního, například v Rakousku, takže to se teď týká jiných zemí, než které zastupuji já. Takže zde máme různé právní nástroje, které jsou standardním nástrojem trestního řízení. A je otázka také, zda se můžeme chovat k právnickým osobám stejně jako k fyzickým osobám, protože u těch právnických osob jsou zde také otázky například nekalé sou, hospodářské soutěže a podobně. A otázka zní, zda tu ochranu opravdu aplikovat tak, jako u běžného občana. Týká se to tedy toho širokého pojetí informační povinnosti v souvislosti s médií a řízením obecně. Chci říci, že zde spíše podporujeme návrh komise než eh, návrh paní Grispek. Myslím, že zde komise měla pravdu, když odůvodnění uvedla, že jde o minimální normy, které mají nastolit důvěru mezi orgány činnými v trestním řízení v jednotlivých státech. A co se týče návrhu paní Grisbeck, tak ten výrazně překračuje tyto minimální jednotné normy. A domnívám se, že tyto minimálně jednotné normy jsou důležité v trestním řízení. A nyní Fernando. Prosím, máte slovo. Uh, Jenom opravdu stručně, protože všichni víme, že budeme hlasovat a tak dále. Ale co chci říci? Musíme překontrolovat více informací o bodě o směrnice, kde se můžeme ujistit, kde můžeme zajistit, že budou minimální standardy eh, pro zaručení přítomnosti stíhaného či eh, před soudem. Eh, v případě Melony eh, šlo přesně o to, že Evropský soudní dvůr rozhodl, že ať už je proto právní základ či nikoli, v vnitřním právním systému členského státu či nikoli, evropské právo má nadváhu, má převahu. Takže jak je to přeskupeno potom v těchto minimálních standardech, abychom zabránili tomu, že zase nebudeme mít další případy melony, které se dostanou do Evropsk- na Evropský soudní dvůr. Takže já bych si chtěl vyjasnit, jaké ustanovení směrnice zlepší divergenci eh, vnitrostátních eh, právních standardů, co se týče eh, přítomnosti osoby u soudu. A ještě paní Činiči, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní Grispek za vynikající práci, kterou odvedla. Já si myslím, že opravdu napomohla tomu, abychom překonali některé eh, slabiny návrhu komise, eh, co se týče eh, této oblasti. Tady tedy jde o oblast konsolidovaných důkazů. Myslím si, že bychom to měli uplatňovat po, cel, plošně na, v celé Evropské unii e, také. Jde o oblast působnosti téhle legislativy, protože tam některá ustanovení byla proškrtána, například eh, omezování některých základních práv, jako právo eh, nevypovídat, eh, právo spolu, na spolupráci a podobně. Takže Já si tedy myslím, že všichni z nás, všechny skupiny jsme pracovali eh, opravdu konstruktivně na tom, abychom eh, doplnili jakési mezery, které možná byly v návrhu komise a já předložím také eh, co nejužitečnější pozměňovací návrhy, abychom posílili ten balíček. Děkuji, pane Činiči, to je jistě užitečné a nyní ještě dám slovo paní zpravodajce, paní Griesbeck Vy jste také zmínila lhůtu pro, pozně, pro předkládání pozměňovacích návrhů. Vy máte možnost prodloužit tu lhůtu, pokud eh, to uznáte za vhodné, prosím. Děkuji, Klode. Co se tedy týče lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak já osobně s vámi souhlasím. Hm, tady vlastně máme k dispozici týden ale pokud všechny ostatní skupiny s tím budou souhlasit, tak já jsem ochotna to prodloužit o jeden další týden, tak abychom ten text opravdu vylepšili. Co se týče eh, komentářů kolegů, mnohokrát vám za to děkuji, všechno se... Nemáme mnoho času, takže nebudu zabíhat do nějakých detailů, ale každopádně všem děkuji za jejich příspěvky, také děkuji za eh, jakékoliv pozměňovací návrhy, které zlepší kvalitu textu a já opravdu věřím tomu, že na konci budeme mít lepší text, než byl ten text výchozí. K kolegovi z EKR eh, e bych řekla, že si nemyslím, že zase je nějaký zásadní rozdíl mezi návrhem komise a textem, který navrhuju já. Olivier Leseter se, se mnou velmi spolupracoval, takže já si myslím, že ty texty se nějak nerozcházejí a opravdu ty naše pozměňovací návrhy se zaměřily pouze na vylepšení toho textu. Co se týče eh, začlenění fyzických osob, ty jsou začleněny do celé řady eh, textů, takže já si myslím, že je logické, abychom takto měli jakousi paralelu. Mezi právnickými a fyzickými osobami. Já jsem v podstatě do toho te- svého textu pouze začlenila definici soudu. Nedávala jsem tam vlastní definice ohledně toho, co se týče, co to je trestní řízení. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za vaše připomínky. Děkuji za skvělou spolupráci. Děkuji také zástupkyni rady. Je pravda, že tedy na jedné straně chceme tento text přijmout co nejrychleji a zároveň tedy chceme, aby ten text byl jasný a stručný. Já budu pracovat ještě na bodu ustanovi, eh, úvodních ustanovení 17 Ehm, abych vyřešila problém důkazů A já myslím, že jsem tedy uzavřela to čas. Děkuji. Děkuji, Natalí. Já si tedy myslím, že bychom si mohli takhle provizionálně stanovit, že eh, budeme mít lhůtu pro předkládání návrhu 20. února, takže takhle to prodloužíme do 20. února. Teď ještě máme pár minutek předtím, než začne hlasování. Prosím vás, máte všichni hlasovací karty? Budeme je využívat, takže prosím, vložte si je. Eh, do eh, systému a koordinátoři ještě překontrolují, že všichni jsou přítomní. Začneme za dvě minuty.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 colleagues, um, we begin our vote. Please take your seat. Vážení kolegové, budeme hlasovat, prosím, zaujměte místa. We proceed to the vote on 11 uh, draft opinions by Ms. Guillaume for the Máme tu 11 návrhů stanoviska od paní Guillaume, týká se to udělení absolutoria za rok 2013. Je to 11 stanovisek k různým eh, evropským agenturám, eh, které budou součástí postupu absolutoria, eh, které bude 23. 24. března 2015 dokončeno výborem pro rozpočtovou kontrolu. Máme tu několik pozměňovacích návrhů. Chce zpravodajka vzít slovo? Silví, chceš slovo? Ne. Spravodajka si nebere slovo, takže můžeme rovnou hlasovat. Takže, vážení kolegové, pozměňovací návrh 1 k návrhu stanoviska o udělení absolutoria za implementaci rozpočtu Evropské policejní akademie za finanční rok 2013. Pozměňovací návrh 1. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se? Tak znovu. Eh, takže nejprve, nejprve zvednutím ruky. Pozměňovací návrh 1. Ještě než začneme, k těm jedenácti hlasováním o absolutoriu. Eh, hlasování budou nejprve zvednutím ruky a konečné hlasování o každém stanovisku bude elektronické. Takže vždycky nejprve zvedáním ruky a poté eh, elektronicky v každém z těch jedenácti případů. Takže nejprve zvedáním ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď elektronicky. Kdo je pro? Tedy otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Přesouváme se Přesouváme se k další zprávě, což je návrh stanoviska pro udělení absolutoria e, pro e, agenturu Frontex za rok 2013 zase. Spravodajka je Sylvie Guillaume. E, pozměňovací návrh 1 s vedáním ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ne, odmítnuto, omlouvám se, odmítnuto. Ne, tak omlouvám se, je to poprvé pro mě. Takže pozměňovací návrh jedna ještě jednou. Kdo je pro? Dobře, tak můžeme to ověřit. Pozměňovací návrh jedna elektronicky. Zahajuji hlasování. Alde má o jednoho více. Takže jeden poslanec z ALDE, prosím, vytáhněte kartu. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Odstavec 2, pozměňovací návrh 4, tady je oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále to máme e, absolutorium pro e, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. E, pozměňovací návrh s zvedáním ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní e, absolutorium pro sekci 3 e, komise je to 2014 lomeno 2075. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5, tady máme ústní pozměnění od Tomáše Zdechovského. Takže pane Zdechovský, mohl byste představit svoje, své pozměnění. Děkuji, pane předsedo. Místo původního eh, návrhu 5 by tam mělo být napsáno takto. Zdůrazňuje že eh, by mohlo být dosaženo přidané hodnoty prostřednictvím dodatečných příspěvků eh, od členských států na operace Frontexu. Dobře, takže pokud podle eh, článku 116 nejsou žádné námitky, můžeme hlasovat. Musí být čtyři námitky. Takže namítáte. Jsou námitky. Takže podle článku 169 bohužel nemůžeme přijmout ústní pozměnění, protože jsou více než čtyři námitky. Budeme tedy hlasovat o původním pozměňovacím návrhu 5. Pozměňovací návrh 5 v původním změní zvedáním e, ruky. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, tady je požadováno jmenovité hlasování ze strany EPP. Takže podle článku 208 odstavce 3 musíme zjistit, zda e, z 15 členů výboru nebo čtvrtina výboru podporuje jmenovité hlasování. Jde o článek 6, takže musíme spočítat, jestli je tu 15 poslanců, kteří požadují jmenovité hlasování. Takže prosím, zvedněte ruce a já vás spočítám. Dobře, můžeme hlasovat jmenovitě, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 6 elektronicky. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. A pozměňovací návrh 7 zase Eh, je tu žádost EPP o jmenovité hlasování, takže zase podle eh, článku 208 musíme ověřit, eh, zda 15 poslanců je pro. Dobře, takže můžeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Konečné hlasování jmenovitě a elektronicky. Zahajuji hlasování. Dámy a pánové, Pozměňovací návrh číslo 1 e DPS. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 1? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to přijato. A na závěr elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Nyní agentura pro základní práva, pozměňovací návrh číslo 1, zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 1, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A závěrečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Další hlasování se týká výkonnost finanční řízení a kontrola. Pozměňovací návrh číslo 1. Hlasujeme s věžením ruky, kdo je pro, proti. Je to zamítnuto a nyní tedy hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Čím hlasování? Je to přijato. A nyní Eurojust, pozměňovací návrh číslo 1, pro, proti, zdrželi se. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A na závěr elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Zpráva Europol, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Tři. Kdo je pro? Chcete kontrolovat pozměňovací návrh číslo 2? Dobrá. Zkontrolujeme to. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. nebylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Zdvižením ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, je to přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A hlasujeme elektronicky, právě jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Nyní Monitorovací centrum pro drogy, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato a hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Bylo to přijato. Potom agentura EU Líza. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Takže blahopřejeme paní Guillaume a stínovým zpravodajům. Děkuji. right to. Yes. Colleagues, we move now to the, um... Kolegové, nyní se dostáváme k eh, procesním zárukám pro děti podezřelé nebo v trestním řízení. Spravodajkou je Katerina Činiči a přistoupíme rovnou k hlasování. Nejprve pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Proti? Bylo to zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Je to přijato. S tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Je to přijato. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 109, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 24. Pozměňovací návrh 24 je identický jako pozměňovací návrh 110. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Poznací návrh 112. Kdo je pro? E, odděleně hlasujeme. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 115. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. 27. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 122 odděleně, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, to. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že přijato. 126. Pardon. Ne. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 34. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Pozměňovací návrh 35, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. 30 hlasů pro, 26 proti. Pozměňovací návrh 140. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To je přijato. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 143, kdo je pro? E, ne, vlastně 143 padá. Takže 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 147 po částech, první část je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Můžeme to zkontrolovat, druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 26 proti, takže to bylo přijato. 148 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 149, kdo je pro, proti, zdrželi se. Je to zamítnuto, 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 150, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro? Proti? Přijato 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 156, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 157, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 158 a 159 jsou identické společně, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměnit. návrh 160 pro, proti, zdrželi se přijato. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 161, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 162, kdo je pro, proti, zdrželi se už je to takové podobné, není to moc vidět, jak zvedáte ruce, prosím vás ještě jednou 162, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 163 pro, proti, zdrželi se přijato, 164 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, drželi se, přijato. 165 po částech, první část, ne, vlastně jenom druhá část se hlasuje, takže druhá část je pro, proti, drželi se, zamítnuto, 144 pro a 166 jsou stejné, takže kde pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, přijato, 170, kdo je pro, proti, Drželi se přijato, 171, kdo je pro, proti, Drželi se zamítnuto, 36 kdo je pro, proti, Drželi se přijato, 47, kdo je pro, proti, Drželi se přijato, 173 po částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část je pro, proti, zdrželi se přijato. 172, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, 174, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, 175, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 174 pro, proti, zamítnutou. 177, eh, eh, pardon, překontrolujeme si 176. The vote is closed. Končím hlasování. 32 pro, 23 proti. Schváleno. 177 pro, Proti? Zamítnuto. 178 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Body odůvodnění e, číslo 3, poslanci návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, poslanci návrh 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválilo. 49 pro, proti, schváleno. 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 54, 55 pro, 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56. Pr- a 4, takže dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 58. Chcete si překontrolovat pětku? Dobrá, zahajuji hlasování. Končím hlasování. pro, 25 proti, takže schváleno. Šest. Kdo je pro? Proti? proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si musíme překontrolovat, takže zahajuji hlasování k 60. Končím hlasování. Takže 29 pro, 24 proti, schváleno. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 64, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 65 a 66 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 10, pardon, 68, kdo je pro, identicky 69 proti. Eh, schváleno 11. Pardon, omlouvá se pan předseda 71. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto 72. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 14. Kdo je pro? Proti? Pardon, eh, pozměnci návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 70. A pardon, 80. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83, eh, rozdělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 rozdělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, druhou část nepotřebujeme, takže 89, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 91. Jenom o druhé části hlasujeme, kdo je pro, k proti, zdrželi se zamítnuto. 92, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93, kdo je pro, je to rozdělené hlasování, takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro,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 proti, zdrželi se, schváleno. A nyní konečné hlasování o celém textu elektronicky zahají hlasování a je jmenovité. Takže prosím. The vote is closed. Končím hlasování. is another roll call The vote is closed. Takže hlasování je ukončeno. Nyní ještě jedno jmenovité hlasování o rozhodnutí o zahájení vyjednávání, takže zahajuji toto hlasování. Prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Takže 50 pro, 2 proti. Gratuluji paní Činiči, děkuji mnohokrát kolegové. A nyní eh, ještě máme tři kratší hlasování. těm potřebujeme absolutní většinu, takže přistoupíme k hlasování o návrhu nařízení parlamentu a rady o nových psychoaktivních látkách. Spravodajem Michal Bony. Já myslím, že přejdeme rovnou k elektronickému hlasování. Takže Zahajuji elektronické hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Požadavek absolutní většiny to máme, 21 ku 3. Gratuluji panu Bonimu. Stejný postup pro druhý text. Uzavřeme nejprve ale tedy tento, toto hlasování. Teď zahajuji hlasování k právě zpravodajky Terezy Jiménez Becerril Barrio. Prosím. Je to zpráva o nepovoleném obchodu s drogami. The vote is closed. Končím hlasování. Gratuluji zpravodajce konečně eh, zpráva zpravodajky Cecilie Wikström. Stejné, stejný postup zahajuji hlasování. Končím hlasování. Gratuluji zpravodajce. Takže tím jsme ukončili hlasování. Děkuji vám kolegové za trpělivost a za váš čas.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

Is it this one? Yeah, which Colleagues, I wonder if you could please take your seats. Kolegové, prosím vás, posaďte se. Já vím, že hlasování bylo dlouhé a že je čtvrtek ráno, ale máme ještě jeden důležitý bod, což je e, výměna názoru s Michel Connex, e, předsedkyní Eurojustu, což je jedna z našich velmi cených agentur. Takže prosím, posaďte se, můžete-li. dám vám ještě chvilku. Je to důležitý bod pořadu jednání. Já vím, že jsme právě dohlasovali, ale prosím, sedněte si. Colleagues, um, please, uh, please take your seats. That'd be great. Kolegové, prosím, posaďte se. Tak eh, teď máme na programu trestně právní reakce na terorismus a zahraniční bojovníky. Eh, je to nejaktuálnější téma, s jakým se vůbec můžeme zabývat a je velice dobře, že dnes máme na programu výměnu názorů s Michelle Konings, eh, předsedkyní Eurojustu. Eh, jak víte, tak je to téma nejen aktuální, ale kromě toho Eurojust je eh, jednou z agentur, která významnou měrou přispívá, eh, přispěla na neformální radě pro spravedlnost a vnitro minulý týden. Já jsem tam reprezentoval kolek, váš názor na tom, na tom též zasedání rady. Eurojust a Europol nebyli pouze takovými pozorovateli na e, té schůzi v Rize e, a hrají e, zásadní roli v našich reakcích proti terorismu a proti radikalizaci. Pracujeme na novém nařízení pro e, Europolu, kde chceme dosáhnout pokroku v trialozích a to se samozřejmě velice týká e, našeho e, pokroku v oblasti Eurojustu. Obě tyto agentury jsou zásadní pro naše reakce v oblasti boje proti terorismu a proti radikalizace a v oblasti bezpečnosti právě tak jako všech dalších oblastí, které má Eurojust na starosti. Je to tedy e, otázka toho, e, jak se staví, jaký je náš vztah k Eurojustu jakožto agentuře, ale zároveň nám jde o aktuální témata, která hýbou Evropou a o, o kterých jsme hovořili na neformální radě v Rize. Takže e, ve vaší prezentaci budete zmiňovat některé otázky, o kterých se hovořilo v Rize, ale i o některých, e, které e, jsou o něco starší a které zajímají naše poslance v souvislosti s Eurojustem. Bude to tedy velice důležitý příspěvek, můžete si vzít slovo a kolegové vám určitě potom budou chtít pokládat otázky. Takže prosím, máte slovo a vítejte. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci eh, výboru Libe. Eh, je mi ctí a potěšením eh, vám podat přehled o aktivitách Eurojustu v boji proti terorismu Eh, a konkrétně proti zahraničním teroristickým bojovníkům. Eh, můžu s radostí říci, že jsme začali už v roce 2001. Eh, tehdy se časově shodovalo zřízení Eurojustu s 11. zářím. Pracujeme na různých iniciativách, které i dnes jsou velmi platné. Rámcové rozhodnutí z roku 2002 nám poprvé v evropské historii dala společnou definici na evropské úrovni úrovni toho, co je to teroristická skupina, teroristická organizace a členství či účast v teroristické organizaci, což je neocenitelný právní základ, který je užitečný pro všechny eh, orgány, eh, které bojují proti terorismu. V roce 2004 vybuchly bomby v Madridu a v roce 2005 jsme se postarali, aby na evropské úrovni, eh, zejména mezi žalobci a a policejními orgány docházelo k výměně informací eh, ohledně teroristických aktivit a také s Europolem i Eurojustem. V roce 2006 jsme vytvořili síť, zejména na úrovni Eurojustu, eh, síť žalobců eh, zabývajících se bojem proti, proti terorismu. A ti mají povinnost nám podávat informace o všech Eh, vyšetřováních a žalobách týkajících se terorismu. A od roku 2006 jsme tedy eh, proměnili Eurojust v platformu strategických schůzí eh, žalobců bojujících proti terorismu. A postupně se z toho vypracovala velice užitečná síť žalobců, zvaná Národní korespondenční centrum. Žalobci se vza- začali vzájemně znát, začali spolupracovat, vyměňovat si osvědčené postupy, zkušenosti, i méně, i méně osvědčené postupy, snažili se identifikovat eh, mezery v obžalovách a to vše se proměnilo vlastně ve zlatý důl informací. Od roku 2008 eh, díky práci zákonodárců eh, Evropská unie schválila nové rámcové rozhodnutí, eh, které bylo inspirováno rezolucí OSN z roku 2005 a také e, e, konvencí Rady Evropy o prevenci terorismu. A to tedy bylo e, zpřístupněno i Evropské unii a bojovníkům proti terorismu. Bylo to rámcové rozhodnutí o nabírání, o nabírání školení a veřejných provokacích. A pokud jde o naše nedávné aktivity, tak zase tady zjišťujeme, že ty trestné činy, jako je veřejná provokace, nabírání členů a tak dále, tak jejich eh, definice pomáhá eh, našim orgánům eh, být efektivní. Díky činnosti těchto sítí a Národního korespondenčního centra jsme v Eurojustu na podzim 2011 poprvé Eh, zaznamenali, že mladí lidé jezdí do Sýrie, pak se vrací s radikálními ideemi a s teroristickými úmysly, což jaksi v nás vzbudilo šok. A tehdy eh, jsme eh, vypracovali dotazník ohledně nového teroristického fenoménu. Byl to fenomén do té doby neznámý, v roce 2010 a 2011 už jsme byli konfrontováni v roce, s zahraničními bojovníky z Iráku, nebo vlastně už v roce 2005, ale tohle bylo něco nového. V roce 2012 jsme požádali e, Národní centrum pro terorismu, aby ověřila e, prostřednictvím svých aktivit to, zda i oni mají problémy s těmito zahraničními bojovníky. A na základě odpovědi v tomto dotazníku v roce 2013 jsme postupně zjistili, že opravdu 6 až 7 zemí už e, zahájilo trestní vyšetřování a trestní řízení a že se z toho stává taková ropná skvrná, abych to řekla. V roce 2013, stejně jako v předchozích letech, jsme e, zorganizovali strategickou schůzi a e, zahraniční bojovníky jsme tam vypíchli jakožto fenomen fenomén, o kterém je potřeba důkladně diskutovat. Vlivem nebo výsledkem této schůze byla první zpráva eh, pro ministerstva spravedlnosti a vnitra. A bohužel zdá se, že tento fenomén eh, se nebude dát snadno zastavit a proto eh, i nadále pátráme a analyzujeme. Ta čísla eh, hovoří, že zhruba tři tisíce zahraničních bojovníků eh, existuje v Evropské unii a eh, další zase říkají, že je jich přes pět tisíc. Plyne z toho, že počet zahraničních bojovníků systematicky roste a počet obžalob neroste stejnou měrou, stejným tempem. Při našich diskuzích a jednáních s protiteroristickými žalobci jsme tedy identifikovali určité problémy. My si klademe jedinou otázku už od roku 2001 a sice, co je potřeba, aby náš boj byl efektivní. A v tomto konkrétním případě, e, jak konkrétně e, potírat tyto zahraniční teroristy a zahraniční bojovníky co nejefektivněji, protože čas běží a jak ukázali nedávné drastické eh, incidenty a útoky v Paříži 7. Eh, ledna a eh, útoky v Belgii, kterým bylo zabráněno, tak to, to všechno je obsaženo v naší zprávě a stává se to nešťastnou realitou. Jak tedy proti tomu bojovat? Ta zpráva vyplynula z červnových diskuzí v roce 2014 eh, po útoku, ke kterému došlo v Bruselu 24. Eh, května na židovské muzeum. To, co jsme v té zprávě zjistili, eh, je vám známo. Já pouze chci říct, že je to zpráva která podléhá utajení, protože obsahuje informace od protiteroristických žalobců. My jsme velice e, otevření na těch e, schůzích a musíme si vzájemně důvěřovat i nadále a proto na začátku zprávy máte omezený seznam příjemců, kteří mohou mít přístup k té zprávě. Ta zpráva tedy může být sdílena pouze s osobami na tom omezeném seznamu a pouze e, to schrnutí, které je tam obsaženo, může být volně sdíleno. Je to e, zkrátka dokument podléhající utajení. Musím to e, jasně říci protože jinak hrozí, že naše práce bude podkopána a už nebudeme jaksi držet krok s, se situací. ta síť národních eh, orgánů boje proti terorismu nám dává přehled o eh, praktikách, eh, překážkách a ponaučeních. Takže je to velice strategická a taktická přidaná hodnota. V nedávné době, protože také poskytujeme operační asistenci a usnadňujeme práci protiteroristických žalobců a ukazuje se, že tato síť nám pomáhá v krizových okamžicích a urychluje soudní spolupráci a pomáhá protiteroristickým žalobcům, kdykoliv je to potřeba během řízení. Což eh, bych chtěla zdůraznit navýšení eh, právní eh, eh, opatrnosti také ukazuje na, jeden, na, na konkrétní jevy a analyzuje konkrétní metody a způsoby postupu a analyzuje jednotlivé mody operandy a indikátory radikalizace Eh, také zkoumá cest, vzorce cestování zahraničních bojovníků. Eh, zjišťujeme, eh, jak se školí aktivně či pasivně, jak probíhá jejich nábor, jestli existují jednotliví verbíři nebo jestli mají nějaké sítě, jakým způsobem využívají sociální média, internet jakým způsobem se vracejí, jaké jsou trasy a jak plánují eh, teroristické útoky. Toto všechno je informační zlatý důl a pomáhá to i dalším vyšetřovatelům a e, protiteroristickým žalobcům e, v jejich práci. Zase jde nám o to, abychom byli účinní a efektivní. A to ne proto, že bychom chtěli čím dál více kompetencí, čím dál více aktivit. My chceme zkrátka dělat svou práci a chceme to umožnit také těm, kteří vedou vyšetřování a e, žaloby. Máme tedy strategickou přidanou hodnotu, taktickou přidanou hodnotu, operační přidanou hodnotu a musíme se zabývat dlouhodobými, střednědobými i e, krátkodobými e, cíly. k těm krátkodobým patří být, e, být efektivní. V střednědobě je to měkká legislativa a dlouhodobě legislativní iniciativy. V roce 2013 jsme napsali do naší utajené zprávy, že nepotřebujeme více legislativních iniciativ, ale letos říkáme, že musíme přispět do debaty o legislativních iniciativách. Plně si přitom uvědomujeme, že národní, existují národní úřady, které jsou zcela kompetentní a dobrá zpráva je, že od loňského roku mnoho členských států přijímá e, dodatečné legislativní iniciativy, protože ta zpráva a naše diskuze vedly k určitým e, obavám. Například pokud jde o školení. V, mnoha, v mnohých členských státech se plánuje s aktivním školením, ale ne s pasivním. E, máme také e, problém s e, námeznými aktéry, protože my musíme se zabývat tím, že ty osoby pracují určitým strukturovaným způsobem po nějakou dobu a zapojují se do teroristických činností, což ale nevždy tomu tak je. Zjišťujeme také, že v nedávných soudních procesech, které ještě probíhají, mohou nastat problémy s konfrontací mezi, na, mez, mezi mezinárodním právem a eh, právem, které platí při nasazení v konfliktních zónách v boji, což příliš nesouvisí s aktivitami spojenými s terorismem. Takže tady je střed mezi protiteroristickou legislativou a mezinárodní humanitární legislativou. E, takže, e, abych to schrnula, existují určité nedostatky při obžalobách. Proto bychom se měli důkladně zamyslet e, v celé Evropské unii a jednat společně. A měli bychom usilovat o společný, integrovaný a všeobecný přístup. A myslím si, že e, rezoluce OSN z 24. září 2178 e, nám tuto možnost dává. Není to tedy pouze možnost, měla by to být naše povinnost. Eh, jde tady o kriminalizaci eh, cestování nebo pokusu o cestování za účelem terorismu a právě tak financování a organizování nebo usnadňování takovýchto cestování. To je definice OSN, eh, která je obsažená v té rezoluci 2178. A my si myslíme, že bychom to měli také zohlednit, protože e, při obžalobách, a teď mluvím o obžalobách na obou e, úrovních, e, na té preventivní i represivní, protože e, to v Bruselu byla preventivní akce, kterou provedla policie v naprostém, e, e, v naprostém souhře se spravodajskými službami. My chceme zabraňovat teroristickým činům a tato prevence zabraňování teroristickým činům si žádá spolupráci policie a spravodajských služeb a znamená to, že v určité v určité chvíli to musí převzít žalobci, jakmile dojde ke spáchání trestného činu. Pokud ten trestný čin ale není dobře definovaný, tak tady necháváme značnou míru manevrovacího prostoru bezpečnostním a spravodajským složkám. A to je potřeba řešit. Evropská e, trestně právní politika je nesmírně důležitá. Jsou tady tedy tři úrovně, vysoká, střední a nízká. U té vysoké úrovně rozhodně by mělo jít o trestný čin terorismu, který by nám umožnil zahájit soudní řízení na základě důkazů, jako je obchod se zbraněmi a tak dále. Máme tedy národní koordinační systém, který by měl být maximálně využíván členskými státy a my to podporujeme. V té, z té zprávy je vidět, že narážíme na problémy, pokud jde o přípustnost důkazů, protože Budapeštská konvence nevždy nabízí e, rychlé a efektivní reakce ze strany žalobce a to je problém, který je potřeba řešit. E, Dále je důležité e, budovat sítě a kontakty s třetími e, zeměmi e, a právě tak je důležité zabývat se kyberkriminalitou. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek. Já jsem rád, že ta prezentace nebyla příliš dlouhá, protože já vím, že kolegové to ještě chtějí využít k diskusi na zasedání rady v Rize. Někteří z kolegů tam byli. Eh, jenom eh, bych chtěl říct, že v pátek jsme měli eh, ministry spravedlnosti a také právě detailnější prezentaci Eurojustu a Europolu. A někdy nebyla důležitější doba na fungování těchto agentur, které monitorujeme v Evropském parlamentu a na to, aby předložili své zprávy. Zajímavý byl rozdíl, či jakýsi kontrast mezi prezentací Europolu a tou vaší protože oni mají velmi eh, jasné kompetence eh, aby eh, podchycovali zprávy o chystaných útocích. Jedna věc, která mě zajímá, věřím, že kolegové se k tomu také vyjádří, je role Eurojustu v monitorování národních reakcí členských států eh, a zahraničních bojovníků. To znamená identifikovat, jak nakládají s trestními činy v eh, třetích zemích a jak s tím nakládáme tady. A kde je ta opravdová přidaná hodnota eh, dané agentury? Co nám můžete dát? Samozřejmě máme určité právní limity, protože je to velmi komplexní téma E, není, je pochybnost o tom, že se to dělá na národní úrovni. Vy říkáte, že si vyměňujete osvědčené postupy, ale ve většině členských států takové velmi dobré osvědčené postupy nejsou, protože prostě řada členských států e, jaksi zápasí s tím, jak nakládat s e, zahraničními bojovníky, protože Česká republika dokonce změnila legislativu, ale kromě toho víme, že opravdu s tím zápolí, takže jak Eurojust eh, se přizpůsobuje této měnící se situaci, eh, jak využívá svých konkrétních pravomocí? A eh, to mě právě zaujalo na té prezentaci na zasedání ministrů spravedlnosti, že to je v podstatě takový, takové národní zápolení Eh, jak, který členský stát s tím nakládá, jestli je stíhá ty, eh, tyhle ty eh, bojovníky, co se děje v oblasti boje proti radikalizaci. Je to opravdu se to liší hrozně moc mezi členskými státy a nemáme jakoby kohezi, nemáme soudržnost. A já bych tedy to pouze takhle chtěl říct, protože vím, že Eurojust bude agenturou, která jistě poskytne přidanou hodnotu a to jsem si tedy odnesl z toho zasedání rady. Nyní dáváme prostor kolegům a nejprve pan Diaz de Mera. Prosím. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také předsedkyni Eurojustu, že nám šel. Srdečně vás zde vítáme. Jsme s velkým zájmem vzali na vědomí vaši zprávu týkající se fenoménu zahraničních bojovníků a také trestně právních reakcí. Je to opravdu dobrá zpráva. Dovolte mi nejprve několik úvah na toto téma a potom vyjádřit také naši hlavní obavu v naší politické frakci. Po zprávě z roku 2013 je jasné, že vliv Eurojustu a přidaná hodnota Eurojustu při trestně právních reakcích například Finská, Francie, Norská Belgie a dalších zemí se zvýšila. Už o tom hovořil také pan předseda. Je opravdu dobré mít nástroje v oblasti trestního práva, které zde jsou i pod tím aspektem, že zaujímáme jisté stanovisko. A je důležité být schopen reagovat preventivně a vyhodnocovat situaci. Vaše zpráva je velice dobře formulována a také schrnuje to, jak eh, vypadají jednotlivé trestní zákonníky v Evropě. Máme zde různá témata, například příprava teroristických aktů, financování terorismu, rekrutování nábory Ehm, praní rukojmích, role internetu a celá řada dalších. Jsem toho názoru, že je to opravdu velice užitečné a vy jste na to také poukázala v svém projevu, že je třeba také potrhnout několik bodů, které jsou také jasně vyjádřeny ve zprávě. Ehm, týká se to například Evropského zatýkacího roz důkazů, spolupráce při vyšetřování a podobně. A pane předsedo, dovolte mi na závěr ještě poukázat také na to, jak komplikovaná je otázka financování. Tyto bojovníci, tyto skupiny, mají vlastně takovou funkci bojovat, brát rukojmí, ale na to potřebují finance. A jak jsou tyto skupiny, tyto bojovníci financováni? Je to velice neprůhledný postup a v mé zemi byl takový odhad 15 milionů eur. A funguje tam vlastně nějaký systém, který je úplně mimo jakýkoliv bankovní sektor a důsledky jsou opravdu hrozné. Co můžeme dělat? Jakou můžeme vydat legislativu tak, abychom potírali fenomén eh, to financování prostřednictvím Havaly? Já nechci omezovat řečnickou dobu kolegům, takže to je zatím vše. Děkuji velmi za zprávu. Děkuji za stručnost, protože máme eh, hodně zájemců eh, o slovo, protože to je důležité téma. Nyní eh, Katerina Činiči, prosím. Grazie, grazie presidente e grazie alla presidente. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také předsedkyni Eurojustu za to, že nám představila tu důležitou činnost Eurojustu. Chci ovšem říci, že z této zprávy vyplývá obrovské množství otázek. Jedno ze základních témat, jak v boji proti terorismu, tak eh, účinné výměny informací, jsou zásadně jde o to, aby to probíhalo opravdu v účinné spolupráci mezi členskými státy i s agenturami Eurojust, Europol a i mezi těmi agenturami, navzájem, ale jde i o výměnu s rizikovými státy. Domnívám se, že by bylo důležité i tento stupeň eh, zahrnout do naší oblasti zpravodajských služeb. Je zde řada otázek a o něčem hovořili předřeční v souvislosti s eh, těmi zahraničními bojovníky. To je opravdu jedno z nejkomplikovanějších témat boji proti terorismu. Je zde toho opravdu velké množství, já se omezím na několik otázek. Úroveň kooperace mezi Eurojustem a vnitrostátními eh, centry boje proti terorismu je podle vašeho názoru není účinné a efektivní? A nebo zde dochází určitému stahování se z výměny informací? je zde nedostatečná koordinace, protože kdyby tomu tak bylo, tak by to mohlo mít negativní dopad na účinný boj s terorismem. A další otázka, jak to vypadá s praktickou spoluprací Europolu a Eurojustu? A dále potom k těm zahraničním bojovníkům jako takovým. Existují nějaké statistiky? Nějaké spolehlivé statistiky v uvozovkách, které by se věnovaly tomuto, tému, tomuto tématu a fenoménu? Existují skutečné kontroly těch tranzitních cest do válečných oblastí a také je tu téma financování. Je možné říci, že o tom existuje dostatek informací a znalostí a ptám se vás, ptám se i sama sebe, zda nad rámec nového nařízení Eurojustu, o něm se nyní diskutuje, zde už nyní jsou dostatečná pravidla pro to, aby ten cíl boje proti terorismu mohl být naplněn? A vedle toho návrhu nařízení si klademe otázku, neexistují snad už konkrétní opatření a prostředky, které už by bylo možné použít nyní? Tak, aby boj proti terorismu byl účinnější. Děkuji. Nyní Rašida Daty, prosím. Merci, monsieur le président, madame la présidente. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně, na boj proti terorismu se objevuje řada návrhů i v oblasti bezpečnosti, ale zaznělo jenom málo v oblasti trestního práva. A podle mě ale justice musí být v centru reakce, protože je, má zásadní význam pro boj proti organizovanému zločinu také v oblasti represí, sankcí, ale i tom odrazování a odstrašování protože ta vyhlídka potenciálního potrestání může džihadisty a relativně mladé bojovníky eh, možná odvrátit od toho, aby se vydali tohoto, touto cestou. Takže ty eh, trestně právní sankce by mohly působit odstrašujícím způsobem. Je důležité postupovat na evropské úrovni a zde se připojuji ke kolegyni Grisbeck, co říkala při slyšení komisařky pro oblast spravedlnosti, kde kladla konkrétní otázky. Odpovědi byly odvěcnější. Týkalo se to například eh, Evropského státního zastupitelství při zodpovědnosti za tyto otázky, které se týkají Evropy. A připojí se také k předřečníkovi, který poukázal na zásadní finanční zájmy, které nelze jen tak přehlednout. A proč by Evropské státní zastupitelství nemohlo mít ještě eh, větší kompetence, které by zahrnovaly i tyto otázky, protože tak by bylo možné účinněji bojovat proti fenoménu zahraničních bojovníků. Také jste zmiňovala významný nástroj, který se opravdu rodil v bolestech a po letech diskuse a to byl evropský zatýkací rozkaz. Víme všichni, že to je velice účinný prostředek také právě boje proti organizovanému zločinu. Evropský zatýkací rozkaz vznikl v urgentní situaci po 11. září. Je to velice účinný nástroj a měli bychom také vytvořit určité grémium na úrovni státních zástupců Evropy. Děkuji, Kristýn eh, Revodaro, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát za eh, tu zajímavou prezentaci, za dobrou zprávu. Teď se opravdu můžeme eh, dobře zamyslet nad tím, jaký zaujmout společný přístup eh, v Evropě k celé otázce zahraničních bojovníků. Určitě by to bylo ještě efektivnější, kdybychom měli opravdovou soudní spolupráci mezi národními úřady, které za to zodpovídají. Samozřejmě by byly dobré, kdybychom měli také společné harmonizované standardy. Kde, ehm, o to, abychom se vyhnuli nějakým bojům mezi jednotlivými, mezi jednotlivými jurisdikcemi, jak s tím nakládat. Vy jste zmínila jednu důležitou věc, že bychom mohli začít uplatňovat eh, ehm, usnesení OSN 2178 Eh, o kriminalizaci těch cest, ale také o financování těchto aktů. Eh, musíme zvážit specifické charakteristiky eh, evropských bojovníků. My tady můžeme sehrát důležitou roli. Tak jak, jak vy konkrétně pomáháte členským státům, aby, aby lépe si vyměňovali informace o takovýchto bojovnicích, jak mezi sebou navzájem, mezi členskými státy navzájem, tak se třetími zeměmi? Jak konkrétně bychom mohli podpořit harmonizaci eh, trestně právní legislativy v boji s eh, terorismem eh, na evropské úrovni? Ještě jedna otázka, která se týká vůbec toho termínu zahraniční bojovník, foreign fighter. Neměli bychom hovořit třeba o evropských bojovnících, když velmi často to jsou evropští občané, i když to by možná mohlo vyvolat určité zmatení, když potom se to dostane do veřejné diskuse. Určitě ta terminologie je náročná, je to eh, trochu nepříjemné používat to slovo foreign fighter, to slovní spojení, my v angličtině to určitě rádi nemáme, protože to prostě nepopisuje dobře eh, ty lidi, kteří se eh, narodí, vyrostou v nějaké zemi a potom jdou proti té zemi případně bojovat v nějaké jiné zemi. A každopádně tedy děkuji za, za to, že jste to nadnesl. Nyní Tomáš Zdechovský, prosím. Vážená paní eh, předsedkyně, prezidentko, děkuji vám za eh, vaši výbornou zprávu, kterou jste tady přednesla. Je to po dlouhé době eh, skvělý konkrétní materiál, kde můžeme opravdu vidět nějaké konkrétní kroky v oblasti trestně právního práva. Já tam ten materiál s konkrétními kroky považuji za velmi důležitý pro mě tady je otázka mm, kterou bych, eh, kterou bych chtěl zodpovědět to je otázka zda když vidím upáleného člověka eh, který je upálen eh, za zraky za zraků mnoha bojovníků a právě bojovníků z Evropy. Zda opravdu Evropa už dneska nepřistoupí k nějakému kroku, který by prokázanému Zločinu na úrovni nacismu. To jsou tyhle ty eh, rituální popravy. Opravdu zda, tam není otázka, zda ten náš občan by neměl mít třeba zabavený majetek, nebo odradit ho od toho, aby šel bojovat do této oblasti vlastně nějakým dalším postihem, protože většinou tyto občané, občané Evropské unie, odejdou, odejdou do zahraničí a pak mají tu tendenci se vracet nebo nechávat starý majetek nebo ten majetek jejich rodina zpeněžuje. A proč my bychom v těchto těch opravdu extrémních hnusných a bych řekl odporných zločinech neměli sáhnout k tomu aby ten majetek byl konfiskován a s tím majetkem prostě nezačali nějakým způsobem, způsobem tady uh, opravdu nakládat a další otázka, ta je kratší. Kde je vlastně ta hranice? Když někdo šíří propagandu a šíří ji mezi děti, mezi studenty, odcházejí bojovat vlastně 12-letý, 15-letý děti z Evropské unie, opravdu bychom neměli tyto lidi začít izolovat. Bavíte se o koordinaci těchto postupů na úrovni Eurojustu? Děkuji za odpověď. Děkuji, Tomáši. Eh, tak eh, tam možná překračujeme trošku pravomoci euro, eh, ale každopádně ehm, te, ty body jsem si poznamenal. Nyní Judith z Argentiny. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Několik otázek. Eh, vyslechli jsme, eh, kolik, kolik je těch zahraničních bojovníků. Vy jste také o tom hovořila, říkala jste, že jich je zřejmě tři tisíce, eh, potom jste ale říkala, že někteří koordinátoři hovoří o pěti tisících. Tak já bych byla ráda, kdyby zaprvé mi někdo mohl definovat toho zahraničního bojovníka, protože pokud je to někdo, kdo spáchal nějaký zločin a my to víme, probíhá třeba trestní řízení, nebo je to někdo, na koho upozornili třeba bezpečnostní služby, kdo je takhle na radaru. A já jako ostatní jsem také nespokojená s termínem um, foreign fighters, zahraniční bojovníci, protože to jsou prostě evropští uh, občané, kteří bojují v zahraničí. Um, teďka, když se čtu tu vaši zprávu, je tam jedna věc, která, která, se kterou si nejsem eh, úplně jistá, jestli tomu rozumím. Nemohu ji tady citovat, protože je to utajen, nevím přesně proč, ale vy tady vysvětlujete eh, věci k různým členským státům, včetně mého členského státu eh, Nizozemska. Mě by zajímalo, jestli jste si vědoma parlamentní diskuse o návrhu bojovat proti terorismu. Eh, a pokud jste si tohoto nizozemského ehm, parlamentní diskuse vědoma, mohla byste to tam zapracovat do té zprávy, protože to je takový běžný postup, který schválil eh, parlament. A náš eh, parlament tedy říká, že to je naprosto do nebe volající a já potom, když si čtu tu vaši zprávu, tak si nejsem jistá, jestli čtu zprávu z Eurojustu nebo z Europolu. Um, Tady je například zmíněno, že jsou eh, členské státy, které vyjasňují, že důkazy, které eh, předloží bezpečnostní služby nebo spravodajské služby, nemohou, eh, nemohou být využity v trestním stíhání. Ale to je problém. Když se podíváme například poslechy právníků, to je taky věc, která, ke které došlo v Nizozemsku asi před dvěma měsíci, kdy eh, zaútočili na právníky a potom, eh, ty, eh, to, potom se to využilo v soudním řízení, zřejmě to byl hack, takže tam um, si myslím, že prostě něco by se mělo změnit. Já si myslím, že bychom měli využívat podklady, informace z pravodajských a bezpečnostních služeb v, případ, v soudních řízeních. Um, já tedy předpokládám, že Eurojust samozřejmě bude bránit zákon, takže naše eh, systémy spravedlnosti a trestně právního řízení musí vést ke spravedlnosti. A tady něco přesně takového, nějaký takový odkaz tam eh, také nevidím. Takže prosím vás, mm, řekněte nám více, jaké, eh, jaká jsou vaše přání, takový ten vyšlist a jak je to v souladu s tím, co si přeje Europol. Protože já mám takový pocit, že tady máme evropské žalobce, kteří začí rozšiřovat oblasti působnosti toho, co mohou dělat, ale jakože už tady není žádná kontrola toho. Děkuji, Mario Loresten. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka se také týká informací. Já jsem ze země, kde fenomén zahraničních bojovníků je poměrně vzdálený. Podle nejnovějších informací máme nyní první dva. Nicméně eh, to, ten fenomén se zjevně šíří. V naší země nemáme žádnou místní komunitu, která by to mohla přiživovat. Vezměme si například eh, islámské radikalisty, ty, ty my nemáme. My máme muslimy, kteří jsou mírumilovní a kteří sami eh, silně odsuzují veškeré takovéto aktivity. Eh, teď ale přibývá eh, mladých lidí a mě by zajímalo, máte nějaké eh, důkazy o eh, aktivitách, které usilují o zřizování sítí v jiných zemích Evropské unie, kde neexistuje jaksi zatím živná půda, ale pouze v rámci mezinárodní organizace. Jaký je váš systém hodnocení informací, které jsou, se vyměňují mezi evropskými zeměmi? Pokud eh, zahraniční bojovník je eh, občanem Španělska, Francie, Německa a navrací se do Evropy, tak e, když se přestěhuje do evropské země, odkud není, kdy zkrátka se vrátí do jiné země, než odkud je. Jsou potom nějaké informace v takovém případě? Vyměňují se informace? To se týká i naší diskuze o PNR. Je potřeba sledovat, co se s těmi navrátilci děje. Děkuji, Mariu. Nyní paní Mir. Děkuji vám, pane předsedo. Měla bych několik otázek. Za prvé, týká se toto čísla pěti tisíc džihadistů. Rozlišuje se v těch číslech také mezi těmi homegrown teroristy, anebo do toho spadají i teroristé odjenut, a pokud jsou tam nějaké rozdíly v těch údajích, můžete je uvést a možná čísla v jednotlivých státech. Hovoříte specificky o trestně právním přístupu. Jak pohlížíte na fungování Schengenu v této sou? Neměli bychom zde něco udělat, například zavedení hraničních kontrol, tak abychom se postarali o to, aby se tito islamští teroristé nevraceli, nepronikali na evropské území. A už dříve na zasedáních jsme zde jednali o rozšíření kompetencí úřadu Evropského veřejného žalobce. A je to také na tom vašem seznamu přání, usilujete o to také? Děkuji, to je vlastně vše. Děkuji a nyní pan Ferrand. Děkuji vám za vaši zprávu, paní Konings. Já bych zde chtěl pranířovat slabost eh, vašeho právního arzenálu a i Evropské umluvy o lidských právech a legislativy Evropského soudu pro lidská práva jsou více chráněni teroristé než oběti. A já mám několik konkrétních návrhů. Žádám zavedení, znovu zavedení specializovaných e, soudů, e, znovu zavedení trestu smrti a zákaz toho, aby byl umožněn zákaz návratu teroristů a džihadistů na evropské území a také žádám přerušení Schengenu tak, aby suverénní státy opět mohly chránit své hranice a určitě žihadisté nemohli pronikat do zahraničí. Juan Fernando. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Koning, že eh, je opět ve výboru Libe s naší zprávou a eh, děkuji eh, za to, jak řídíte agenturu Eurojust. Moje otázka se týká toho, jak je důležité po, po, po, po, bojovat také jazykem, jakým hovoříme o určitých věcech. Protože eh, ten ta, ta idea eh, osamělého vlka, který jedná, je pomílená, protože neexistují žádní takoví vlci samotna, samotáři. Právě tak je nesmyslná idea zahraničního bojovníka. Nejsou žádní zahraniční bojovníci. Je to někdo, kdo je rekrutován z evropského sociálního přediva, někoho, kdo potom odjede do zahraničí a tam je vycvičen k zabíjení prostřednictvím nenávistných řečí, a e, je vychováván k, odcho- k ochotě nechat se zabít při zabíjení ostatních lidí. A moje otázka se týká zkušeností e, Eurojustu. ve, při zjišťování e, reálných faktů. Vy jste zmínila číslo 3000 e, rekrutovaných osob. E, A já se ptám, eh, Máme nějaké informace ohledně společných eh, rysech, společných vlastnostech těchto lidí, kteří byli eh, zverbováni k tomu, aby se vycvičili v džihadistických taktikách? Máme nějaké povědomí o tom, kdo to je, co je to za lidi? Víme identity jich všech, víme, kde byli zverbováni, kde bydlí, v čem byli vycvičeni? Nebo pouze víme to číslo, že zkrátka tři tisíce osob jaksi chybí v evropských členských státech. Kolik z nich jsou ženy? Jakou roli hrají ženy? Jakou roli hrají ženy bojovnice, které byly zverbovány pro džihadismus? Jsou, jsou zotročovány radikálními islamisty, radikálním islámským právem? Jaký je jejich přínos eh, tomu boji? A konečně, jaké zkušenosti má eh, Eurojust se zjišťováním toho, eh, jak vypadá ta rozšířená spolupráce a údajná ochota spolupracovat v boji proti této nové mutaci terorismu na, na evropské půdě. Jak efektivně se daří eh, dostávat ty lidi před soud? A jak se daří vyměňovat si dostupné informace? Tak, aby se to mohlo podařit v dohledné budoucnosti. Děkuji, Juane. Ano, e, samozřejmě e, přes ty národní žalobce vidíme e, obrázek, který líčí spíš takové kultické rysy džihadistického hnutí, ale bohužel zatím nevzniká žádný evropský obrázek. Eurojust tedy má pouze určitou roli při sbírání zpravodajských informací. Pan Diaz Demera chce položit ještě jednu otázku, a, ale nejdříve vezmeme posledního řečníka na seznamu, poté tedy pan Diaz Demera a poté zase před, předáme slovo e, pa, našemu e, hostovi. Takže paní Van Berg a poté, poté vy, pan, pane Diaz. Děkuji, eh, eh, pane předsedo, a děkuji paní Konings za tu zprávu. Byla velice zajímavá a jenom bych chtěla říci, že ono eh, je jedno, jestli ti lidé jsou vlci samotáři, nebo zahraniční občané, nebo evropští občané. Oni mají společného to, že jsou to na násilníci a otrokáři. Ten, ta, dá se vypracovat dlouhý seznam právních opatření, které jsou potřeba na ochranu evropských občanů před navrátivšími se zahraničními bojovníky a před teroristy, kteří působí v našich vlastech. Musíme se zejména zaměřit na to, jak vynášet rozsudky nad jednotlivci, kteří se radikalizují a mění se v zahraniční bojovníky a nad těmi, kteří se vrací z konfliktních zón domů. V mnoha členských státech jsou nyní návrhy na posílení opatření opatření ohledně kriminalizace teroristického činu, připravování teroristického činu, členství v teroristických organizacích a nebo účast na teroristických e, akcích. E, já se tedy stavím velice silně proti takzvanému multidisciplinárnímu přístupu, e, který razí tolik lidí v tomto parlamentu. Lidé, kteří zavírají lidé do klece a upalují je, jsou snad, mají snad být vítáni dialogem a pochopením. Mají lidé, kteří brutálně vraždí a mučí e, lidi a nechávají je hnít v masových hrobech, mají být vítáni u, u psychologa na konzultaci. E, anebo mají dostávat placené místo někde eh, na účet obecního úřadu. Já si myslím, že by jim měly být zmraženy příjmy, měl by jim být obe, odebrán pas a dveře zpátky do Evropy by jim měly být zavřeny, eh, pokud jsou eh, povzbuzováni k tomu, aby byli, štěl, aby byli školeni k terorismu, měli by být deportováni a navždy mít zákaz navrácení do Evropy. A dále i otázku, která jde trošku dál. Máme tedy tři tisíce až pět tisíc těchto bojovníků a víme, jak se dostávají do Evropy. Máme zprávy o tom, že, že se převážejí do, přes středozemní moře spolu s uprchlíky. Takže jak, jak je možné, že je pro ně tak snadné dostat se do Evropy? Je nutné, abychom něco udělali a abychom to udělali rychle. Děkuji vám. Dobře, tak teď pan Diaz Demera velice stručně a poté dáme slovo eh, eh, paní Konings. Děkuji, jenom stručně, velmi telegraficky. Paní Konings, kladu si otázku, zda by nebylo možné v rámci reformy trestního řízení učinit to, co už jsme navrhovali. Když se podíváme na ten objem potenciální škody, na tu možnou hrozbu, tak jsme zjistili, že existují selektivní e, útoky, ale pak eh, také své volné, třeba v Londýně a v Madridu, ale také zacílené, jako například bylo zde v Belgii nebo v Paříži. A je tu tedy ta otázka trestního práva a schánění finančních prostředků. Útok v Paříži stál 20 milionů dolarů a peníze přišly z Jemenu. Útoky v Madridu a v Londýně stály ještě mnohem více. Takže možná, že i o tom bychom se měli někdy zamyslet z trestně právního hlediska. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní předsedkyně Eurojustu, aby odpověděla na otázky našich poslanců to Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím projít všechny ty otázky a doufám, že na ně budu schopna uh, inteligentně odpovědět. Following the order of uh, the... Já to vezmu v tom pořadí, v jakém otázky zazněly. Děkuji panu Diazi Demerovi za e, odpovědi. E, máme tu tedy dvě úrovně, preventivní a represivní. A e, musíme se soustředit na všechny možné nástroje. Paní Rašida Dati hovořila o tom, že Eurojust je tady právě kvůli 11. září a tehdejším útokům což se týká i evropského zatykače a týká se to i společných týmů žalobců. Máme tedy e, nástroje k tomu, abychom mohli jednat a reagovat napříč hranicemi rychle a efektivně. Eurojust je vyškolen k tomu, aby se zabýval rychlým vykonáváním evropského zatykače. A pokud jde o ty společné vyšetřovací týmy, tak eh, já, tomu, já to vždycky říkám, eh, já tomu vždycky říkám Rolls-Royce vzájemné právní pomoci. Eh, je to tým, kde žalobci v naprostém respektu k právnímu státu si vzájemně poskytují pomoc a to velice rychle a efektivně. Máme tedy všechny tyto nástroje a od začátku je tu jeden problém. Od, od e, počátku e, našeho sledování financování terorismu. Havala e, je velice známá síť. Tady nevidíte žádné stopy těch doručovaných peněz a často slycháme, že například nebo jinak to řeknu. Pokud se podíváte do složek, tak pokud slyšíte o nezákonném obchodu se zbraněmi, za který se platí bitcoiny virtuální měnou na e, takzvaném darknetu, tak potom je tu obrovský problém vystopovat ty nelegální zbraně. Je to reálný problém dostat se k těm penězům. A i Hawala využívá právě bitcoiny a virtuální měnu. Není to tedy čím dál jednodušší, je to naopak čím dál složitější. A co tedy děláme my? My jsme vytvořili Eurojust, abychom zajistili rychlou e, vzájemnou právní pomoc v naprostém souladu s konceptem právního státu. A to neustále. Máme společné vyšetřovací týmy, Evropský zatykač, Evropský vyšetřovací příkaz, ten e, by měl e, co nejdříve už přijít a musíme se opravdu zamyslet nad tím, jak se zabývat financováním terorismu z hlediska právního a soudního. Jakým způsobem řešit eh, ilegální obchody se zbraněmi, protože eh, ty zbraně se opětovně objevují v operacích. A to nejen v tom tradičním světě, ale i ve virtuálním světě. Jak zase e, rychle získávat důkazy a jak je získávat přeshraničně, protože právě to e, Eurojust dělá. Jak zajistit přeshraniční přístup k e, datům. A já vím, že je to poměrně citlivá, ožehavá otázka, ale e, jak, e, jedna, jak se jak řešit různé režimy pro, e, uschova, pro skladování dat. Je to tedy mnoho otázek, kterými se musíme zabývat a my sbíráme všechny tyto zkušenosti a osvědčené postupy a snažíme se přispět do debaty o tom, jak vylepšit naše nástroje, jak vylepšit právní rámec. A k té poslední vaší poznámce, ano, my už jsme se zamýšleli nad tím, jaký je vlastně rozdíl mezi eh, madridským útokem eh, v roce 2004 a tím, těmi nedávnými útoky Ano, v Madridu šlo o eh, jednotlivé skupinky rozptýlené do různých zemí, ale eh, v Bruselu šlo o jednoho mladého člověka, který byl ve vězení, poté cestoval, vrátil se z Francie, přijel do Bruselu a tam si vybral za cíl eh, konkrétní skupinu lidí. Paříži zase mladé lidi se náhodou, mladí lidé se náhodou setkali a zase zacílili na určité skupiny, ale byli méně organizovaní, méně strukturovaní a proto je e, těžší je nějakým způsobem zaškatulkovat. Není to strukturovaná síť, ale jsou to izolované iniciativy. A právě tak tomu bylo i při nedávné operaci v Belgii. To zase nebyla nějaká strukturovaná skupina, to byli jednotlivci, kteří se potkali a začali vyvíjet určitou iniciativu iniciativu a získali kontakty se spoustou dalších v Evropské unii, ale netvoří nějakou organizovanou strukturu. A pokud jde eh, o pokud jde o trestní kodex, tak tady to je debata, kterou musíte zahájit vy. To, není, to, to nepřísluší nám. To si myslím, že odpovídá na vaše dvě otázky, pane Diaz. Paní Kiniči, děkuji vám za eh, vaši otázku. Jde tady o efektivitu výměny informací a proto my, ne, my, my nečekáme na to, až ty incidenty nastanou, až dojde k dramatické situaci. Už od roku 2002 eh, se snažíme o debatu a říkáme, toto je dobré rámcové rozhodnutí. Po madridských útocích jsme byli nesmírně frustrovaní v Eurojustu, protože jsme neměli správné informace. Španělsko se na nás neobrátilo, aby zajistilo eh, koordinaci. Měli jsme tedy zajišťovat koordinaci Španělska, Francie, Belgie, Nizozemí a e, Maroka. Nic, takže my jsme udělali naši práci, ale z té naší frustrace jsme se obrátili na zákonodárce a řekli jsme, my potřebujeme e, nějakou důvěryhodnou síť národních koordinátorů boje proti terorismu. A od té doby jsme lépe informovaní. Od té doby už můžeme říci, že od roku 2012 e, vyvstává problém s cestujícími zahraničními zahraničními bojovníky, kteří, eh, někam, kteří odjíždějí do Syrie a pak se vrací. Je to tak nový fenomén? Zas tak nový není, protože už v roce 2005 Eh, jsme sledovali síť, kde lidé z Belgie přes Francii jezdili do Iráku, tam páchali trestnou činnost a my všichni známe Mohilde Gruk, ta spáchala sebevraždu v Iráku a následujícího dne ji následoval její manžel. A my jsme prostřednictvím koordinace a soudní spolupráce Ehm, dos, dosáhli odsouzení celé té sítě v Belgii a Francii. Takže my jsme splnili svůj úkol a od té doby máme tu eh, koordinační síť. Můžeme posílit úsilí? Ano, samozřejmě můžeme prostřednictvím doporučení, která jsou v naší zprávě a tím e, odpovídám také na vaši otázku. Tím získáme přehled o tom, co se děje v členských státech a budeme moci e, usilovat o společné řešení problému, protože to není problém e, některých konkrétních zemí, je to společný evropský problém, který si žádá společnou reakci, společná opatření, společnou iniciativu. A neméně důležité je to, že je potřeba spolu, aby agentury vzájemně spolupracovaly. Ty dvě, které se zabývají organizovaným zločinem a terorismem, jedna na soudní úrovni, druhá na policejní úrovni, musí pracovat ruku v ruce. A myslím si, že pokud si dobře přečtete článek 85 nové smlouvy o fungování Evropské unie, eh, tak tam se praví, že eh, Eurojust musí zakládat své aktivity na informacích získaných od členských států a od Europolu. To znamená, že Eurojust musí něco udělat s informacemi od členských států a od Europolu. A to je právě ten důvod, proč trváme na tom, abychom eh, měli nějakou eh, úmluvu ohledně těchto eh, cestujících bojovníků. Myslím si, že tady máme tady mnoho bodů, ale žádný z nich se netýká e, terorismu, protože některé členské státy k tomu mají výhrady. Pokud jde o bezpečnost a spravodajské informace. To je tedy téma, které si musíme hlídat. Ta spolupráce je velice důležitá, výměna informací je nesmírně důležitá. Europol se ve velké většině účastní naší schůzi soudní koordinace, ale samozřejmě mandáty Europolu a Eurojustu jsou rozdílné a musí se vzájemně doplňovat. Kde končí jejich práce, tam začíná naše práce. A my eh, voláme potom, aby vždy co nejdříve, v co nejranější fázi Protože když se Eurojust zapojí brzy, tak můžeme od začátku eh, sledovat kde jsou eh, problematické body z právního a soudního hlediska, kde musíme začít se společným vyšetřováním, kde je potřeba poskytnout právní pomoc a tak dále. Takže je potřeba, aby to, abychom spolupracovali s policií eh, ruku v ruce, protože bez policie není spravedlnost a naopak. No, nyní bych zareagovala paní Vaši ve francouzštině. Chtěla bych hovořit o tom preventivním aspektu. Ano, samozřejmě, e, tady jde o práci soudnictví, je zapotřebí dosahovat odsouzení, aby to mělo odstrašující účinky na potenciální teroristy i na skutečné teroristy. Tady je ale role Eurojustu mnohem, e, mnohem širší než pouze snaha o odsouzení a o konfiskaci při policejních operacích dochází k zabavování peněz, ale pokud se vám nepodaří e, odebrat ty příjmy a dosáhnout úplné konfiskace, tak je to pouze bouře ve sklenici vody. E, proto je velice důležitá směrnice o zabavování a konfiskaci e, o tom jsme diskutovali v Eurojustu a chceme posílit možnosti konfiskace v realitě, v praxi. Eh, úřad Evropského veřejného žalobce se soustředí pouze eh, na eh, PIF a tato debata, bylo by potřeba rozšířit ten rozsah a to je debata, kterou byste měli zahájit vy. Podle článku 86 smlouvy o fungování Evropské unii by měla být jeho pravomoc rozšířena tak, aby tak aby to nebylo vyloučeno. Víme, že návrh komise se soustředí na boj eh, proti aktivitám poškozujícím finanční zájmy Evropské unie. Eh, takové je rozhodnutí a nyní probíhají eh, debaty v radě A my bychom se měli zabývat tím, co potřebujeme na efektivní boj proti terorismu. To je zase pořád ta stejná otázka. Nemáme už toho dostatek v členských státech, nestačí Europol a Eurojust. A to se ptám já, jakožto eh, ředitelka Eurojustu. Jak může Eurojust přispět k efektivnějšímu boji proti terorismu? protože eh, pokud něco jde v boji proti jednomu typu trestných činů, pak to může Evropský úřad veřejného žalobce jistě využít i pro boj proti dalším trestným činům, jako je terorismus eh, nebo dalším může být eh, obchod s lidmi. Takže to se týká vás, zákonodárců. Myslím si, že byste měli uvažovat o, patřič, o patřičných opatřeních ve správný čas. Paní Rašida Daty řekla, že evropský zatykač a e, spojené vyšetřovací týmy spatřili světlo světa po 11. září a to též platí i pro Eurojust. To všechno e, bylo tehdy považováno za cestu vpřed. E, pokud jde o další otázku o potřebě společného přístupu a o výhradách vůči termínu zahraniční bojovníci, zahraniční teroristé. Já si myslím, že bychom se měli držet toho, že určitý fyzický akt by měl být klasifikován jako trestný čin, v tomto případě terorismus. Tady máme definici z rezoluce OSN a já osobně si myslím, že by se mělo dát trestně stíhat i cestování za teroristickými účely, za účely džihádu. Děkuji také za otázku českého poslance Evropského parlamentu, který se ptal na administrativní záležitosti a na multidisciplinární přístup. My jsme vydali přehled iniciativ, které eh, existují na národní úrovni. Tam probíhá eh, spolupráce eh, sociálních inspekčních služeb, občanské průkazy se odebírají, takže jsou různé iniciativy a my eh, se o nich pouze zmiňujeme a je na členských státech, aby usoudili, do jaké míry se dají tato opatření uplatňovat v jejich státech a do jaké míry eh, se parlamentu líbí či ne a zda vedou k výsledkům či ne. Děkuji také eh, za otázku nizozemského poslance. Naprosto souhlasím. <clears throat> Eh, role a úkol eh, je pro každého. My nemáme nějaký takovýhle wishlist, my prostě <clears throat> se snažíme informovat všechny hráče o tom, co existuje v Evropské unii. Nedáváme přednost jedné věci proti jiné. My máme svůj mandát, my děláme svou práci, odvádíme svoji práci. My samozřejmě děláme to, co od nás někdo si vyžádá. My mm, si také sami nežádáme o <clears throat> nové úkoly. Eh, prostě se snažíme dělat to, co už existuje. monitorujeme jurisprudenci a jenom mohu opakovat znovu. Ti z vás, kteří se mě ptali na konkrétní čísla, tak prostě konkrétní čísla v tuto chvíli nemáme. Nemáme společnou definici. A proto já výslovně žádám o společný přístup. Ta, ta čísla prostě se takhle liší a protože to je společný problém pro nás, pro všechny, potřebujeme k tomu mít společný přístup. Takže se musíme lépe zaměřit na ta konkrétní čísla. Musíme se věnovat tomu, eh, co řeší soudní orgány, žalobci, a jak můžeme být efektivnější. No prostě se nemícháme do parlamentní rozpravy. Tenhle ten wishlist nemáme tedy, ale tedy se společná definice, pokud bychom měli společnou definici, eh, budeme zřejmě potřebovat také eh, společnou evropskou trestně právní politiku. protože někdo eh, jde cestou multidisciplinárního přístupu, někdo nikoli. Eh, prostě jsou různé přístupy, jak zabraňovat eh, lidem, aby se radikalizovali. Můžeme jim zabránit, aby vůbec vycestovali, ale ve chvíli, kdy se vrací zpátky, potom můžete mít třeba tři roviny klasifikace. Ti, kteří byli v Syrii, v Iráku, v bojových zónách, vrátí se, jsou třeba částečně radikalizovány, ale nejsou nebezpeční, ti mohou být resocializováni. Potom je druhá úroveň, to jsou tedy eh, ti, kteří se vrací radikalizováni, ať už jsou mladí nebo starší, a ty je potřeba mít pod dohledem. A potom jsou ti, kteří už byli trestně stíháni eh, za eh, teroristické akty, a trestní činy a ti se tedy vrací velmi radikalizováni, eh, vy, vytr, natrénováni a eh, ty eh, opravdu na ty se musíme zaměřit na té třetí úrovni tedy. Já vím, že chcete jistě odpovědět ještě řadě dalších eh, poslanců, ale bohužel dnes nás ještě čeká jeden důležitý bod, který musíme prodiskutovat a eh, bohužel už je pozdě, protože vím, že řada kolegů potom ještě musí stihnout letadlo a podobně. Vidím tady kolegové, kteří zde sedí a čekají na ten další bod, takže prosím jenom eh, o zhrnutí. Okay. Jedna důležitá věc, kterou potřeba zde říci, je, policejní práce, potom je práce bezpečnostních služeb, spravodajských eh, eh, eh, služeb a potom samozřejmě taky soudní práci. A my žádné z těchto rovin nechceme ubírat zodpovědnost, nechceme jim ubírat úkoly, ale je potřeba, aby se to dělalo všechno včas, abychom měli nastaveny, nastavenou tu právnost, aby tedy žalobci mohli dělat svoji práci v, ve správný čas. Takže je potřeba zajistit, že když nějaký čin už může být eh, interpretován jako tedy teroristický čin, můžeme s ním nakládat tedy právně. A tomu říkáme ty přeshraniční aktivity, to bychom měli dělat eh, ze strany Eurojustu eh, společně s těmi um, soudními orgány v členských státech. Přesně tohle to děláme, takže tady jde opravdu o, takový, o takovou operační roli, provozní roli. Myšel, já už vidím, že tady eh, lidé odchází, takže Vy jste teď odpověděla každému poslanci, jste, pokusila jste se tedy při nejmenším eh, odpovědět. Prosím vás, ti z vás, kteří... Byl je tady někdo, komu uh, eh, Michelle neodpověděla, protože by vám mohla oslo, os, um, odpovědět ještě písemně. To je tedy jenom, uh, musíme ukončit, protože je pozdě, ještě máme jeden bod a vím, že prostě jsou kolegové, kteří tady jsou kvůli tomu poslednímu bodu, takže proto už musím tenhle ten bod utnout. Ještě jednou mnohokrát eh, děkuji, Michel, tohle to přispěje k reakci proti, v boji proti terorismu eh, právě v oblasti soudní. To je obrovsky důležitá oblast, takže ještě jednou kolegové děkuji všem za skvělou rozpravu a přejdeme k dalšímu bodu. Děkuji mnohokrát. Děkuji Michel ještě jedenkrát. Dámy a pánové, prosím s ohledem na kolegyně a kolegy, který se dotýká dalších bod, tak rychle bychom se věnovali už tomu příštímu bodu. Takže prosím, zohledněte to. Máme zde téma program pro řešení interoperability pro evropské orgány, veřejné zprávy, podniky a občany. Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru. A zpravodajem, navrhovatelem stanovisko je pan Jerún Lenars, který je zde mezi námi. Já už jsem zde řekl dvakrát slovo interoperabilita a měl bych to uvést. Nevím, jestli se to tak těžko vyslovuje i v ostatních jazycích, ale mně se to podařilo. Máme zde také stínové zpravodaje, paní Deli z SAD, Timothy tady není. Jsou zde další kolegové, stínoví zpravodajové, nejsou? Dobře, takže děkuji těm kolegům, kteří zde zůstali. Uh, ITRA je příslušný výbor, ale Libe v rámci Eh, pravidla článku 54. Máme zde možnost se vyjádřit eh, k těm aspektům eh, ochrany údajů, takže ty kompetence jsou zde jasně vymezené. To je vždycky důležité v souvislosti s interoperabilitou. Takže já panu Jonarosovi dám slovo a prvním dalším řečníkem bude Marian Dali, zastínové zpravodaje. Takže pane Lenár, si máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, program interoperability pro veřejnou zprávy, občany a podniky. Tak jsem to také jednou vyslovil, jinak budu říkat IZA. No, ve všech členských státech dochází k modernizaci, digitalizaci služeb veřejného sektoru a to je pozitivní vývoj, například e-governance, e-health, e-fakturace, elektronické veřejné zakázky. Předseda, pane Lenárci, já se omlouvám, že vás přerušuji. Kolegové, prosím vás, můžete se posadit, protože nám zastěnujete stínové zpravodaje. Pane Lenárci, můžete pokračovat. Digitalizace a modernizace veřejného sektoru je dobrá věc a zavedení eh, elektronického zdravotnictví, fakturace, veřejných zakázek elektronickou cestou zlepšují služby pro občany i podniky v celé Evropě a tím zvyšují účinnost, úsporu nákladů, transparentnost a zvyšují kvalitu služeb. Musíme zohlednit ale výrazně to, že tyto služby musí být sladěny také z přeshraničního hlediska. To znamená, že občané a podniky, které rádi působí přeshraničně, se nedostávaly do problémů, aby nenastávaly problémy například s elektronickými bariérami dané vnitrostátním charakterem nebo chybějící interoperabilitou na evropské úrovni. Takže to je vlastně to nejdůležitější. Program IZA už probíhá. Toto je následný program, který má běžet od 1.1.2016. Takže je zde jistá naléhavost, co se týče naší činnosti ve výboru Libé, tak, abychom postupovali rychle. Je zde dobrá eh, spolupráce s Karom Savinem z ITRE a Lizo Jakonsáry z IMKU. A naším cílem je Eh, tuto složku včas uzavřít. Náš pohled na otázku interoperability. Máme zde výločnou pravomoc v oblasti ochrany údajů, jak už řekl předseda. Momentálně v návrhu Evropské komise v článku 4b se krátce hovoří o bezpečnosti a ochraně soukromí Myslím si, že se zkušenostmi, expertizou, kterou zde v tomto výboru máme, můžeme tuto záležitost ještě dobře doplnit a postarat se o to, aby ta interoperabilita veřejných služeb pro občany i podniky znamenaly rozhodně přidanou hodnotu, ale zároveň základní svobody a ochrana e, osobních údajů e, podniků i občanů byly zaručeny, takže já se těším na spolupráci s kolegy a těším se na pozitivní výsledek. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Lenarsi, také za to, že jste byl stručný. Interoperabilita, to je takové krásné slovo na vyslovování, takže stínová zpravodaj Mariam Deli, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji. Máme teď lepší představu o tom, jak může a má zapadat ochrana osobních údajů do této problematiky. A budu tomu také říkat i za dvě, protože je to jednodušší. I za dvě se rozšiřuje na občany. Původní IZA to nepokrývala. A tím pádem je o to důležitější postarat se o ochranu osobních údajů občanů. A já i zpravodaj jsme zde na stejné vlně. A to mě těší. Já a SND e, jsme toho názoru, že je důležité, aby ISA 2 řešila to, co bylo v ISA neúspěšné nebo je třeba zlepšit a nedostatky tohoto systému, což zrovna byla právě ochrana osobních údajů. E, byla jsem na slyšení ITRE, kde jsme se zabývali mm, legislativním návrhem jsem zde byla jako zástupce SAD z výboru Libe a jedno z opatření, které jsme zmiňovali, byla ta potřeba následující. ISA 2 má financovat různé aktivity na podporu interoperability a proto je důležité se zaměřit na to, abychom se specificky zabývali v souvislosti s těmito kroky právě ochranou údajů. Také se eh, řešila klíčová výkonnost a monitoring výkonnosti a toho, aby veškeré ty plány byly také naplněny. A je důležité, aby se toto také vztahovalo na ochranu osobních údajů. Výbor Libe se musí postarat o to, aby osobní údaje občanů byly ochráněny a komise to musí zaručit, aby se osobním údajům věnovala náležitá pozornost i ve všech standardních procesech, tak aby ve všech postupech bylo jasně uvedeno, jak budou řešit otázku osobních údajů. Takže to jsou věci v návrhu, které lze rozhodně zlepšit v oblasti ochrany osobních údajů. Těší mě, že jste zmiňoval například článek 4, protože i my se domníváme, že ten článek 4 by měl vypadat tak, aby opravdu zajišťoval ochranu osobních údajů, co by princip, který bude zohledňován v každém z daných krotů. Také chci odkazat na článek 12, který by měl být také náležitě vysvětlen, protože se týká mezinárodní spolupráce a při spolupráci s třetími zeměmi by bylo třeba zajistit, aby to bylo také v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů. A hovoříme zde o potřebě odkazovat na osobní údaje v této oblasti. To je proto, že zde zatím není harmonizace e, ochrany osobních údajů v Evropě. Jsou zde lehce odlišná pravidla v jednotlivých eh, členských státech a jejich povinnostech v souvislosti s ochranou osobních údajů. Je o to, že jsou zde diskrepance mezi standardy, které jsou implementovány v jednotlivých členských státech a musíme si otevřeně přiznat, že to prostě nezaručuje stoprocentní interoperabilitu, které bychom potřebovali nakonec ale dosáhnout. Měli bychom si uvědomit, že jeden ze základů interoperability je mít všude eh, stejné eh, normy, standardy a kritéria ve všech státech. A já bych zde také chtěla podpořit rychlé eh, přijetí balíčku o ochraně dat, protože se to řeší už velmi dlouho a toto by znamenalo také významný přínos občanům. Děkuji nejenom, že jste hovořila o interoperabilitě, ale také zde bylo vlastně takové politické stanovisko na konci projevu, což je myslím dobře, že se udělalo teď ke konci dnešního půl dne a nyní má možnost komise se vyjádřit, pokud chce. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane zpravodaji, vážení poslanci, nemáme příliš mnoho času, my jsme si připravili krátkou prezentaci, ale myslím si, že tu prezentaci vynecháme a jenom ano, předseda říká, e, z ohledu na tlumočníky, prosím, dodrželi jsme čas, takže e, dejme jim dnes odpočinek a dodržme čas. Dobře, e, takže já děkuji panu Lenarsovi za to, že řekl, že program je velice důležitý a že je naléhavý. My samozřejmě sdílíme jeho obavy a těšíme se na spolupráci s vámi, až se budeme snažit absolvovat celý postup a určitě zohledníme vaše připomínky. Pokud jde o ochranu osobních údajů, tak obecně vzato, eh, aniž bych zmiňovala konkrétní pozměňovací návrhy eh, k samotnému textu, bych chtěla říci, že eh, administrativa a operace programu ISA 2 bude plnit nařízení z roku 45 z roku 2001. To je ta základní úroveň. Druhou úrovní potom je, že veškeré studie, eh, pokyny a software v rámci tohoto programu eh, budou plnit aspekty eh, ochrany osobních údajů už na úrovni designu. Tady jde o koncept privacy by design. Řešení u nástrojů, které budou vyvíjeny v rámci ISA 2, nebudou využívány komisí ani Evropskou unii. Bude to využíváno v členských státech. A tady jsme zajistili, aby existovaly pokyny pro využívání těchto nástrojů v členských státech a e, ty obsahují i e, odkazy a připomínají e, národní i evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Tím zajišťujeme, aby ty pokyny byly dodržovány při používání nástrojů systému a řešení v rámci ISA to je tedy ten obecný aspekt, ale samozřejmě velice rádi budeme s vámi diskutovat dále e, o tom, jak posílit text v patřičných místech. Dále, paní Dali, děkuji také za váš komentář. E, můžeme se ještě tedy vrátit k otázce ochrany osobních údajů a k monitorování toho, co v minulosti obstálo a co bylo méně úspěšné. E, tady jste také zmínila hlavní indikátory výkonu. Těch indikátorů je v samotné legislativě dlouhý seznam. E, jsou to indikátory zaměřené na různá, různé faktory. Máme potom také průběžné hodnocení a konečné hodnocení programu ISA, který právě probíhá. Tím se zabývá výbor pro ISA, který se schází dvakrát ročně a koordinační výbor, který připravuje tyto schůze. Veškerý průběh je tedy podrobně monitorován a výsledky jsou každý měsíc na internetu přístupné všem. Tímto způsobem usilujeme o transparentnost při implementaci všech opatření a nástrojů. Ještě k těm eh, klíčovým indikátorům výkonnosti. Patří k nim i monitorování měření. a zajišťování toho, aby měření bylo eh, ku prospěchu uživatelům. To je také obsaženo v klíčových indikátorech výkonu. A tím bych chtěla skončit a těšíme se na další spolupráci. Děkuji, že jste hovořila tak stručně, přesto jste však řekla vše. Pane Lenarsi, pokud nemáte další připomínky, děkuji vám a děkuji paní Dali. A e, návrh stanoviska výboru Libe bude na pořadu jednání 5. března 2015. Má někdo něco k bodu různé? Ne, v tom případě končím schůzi a děkuji vám.